Ja. Ladies and gentlemen. Dámy a pánové. Máme před sebou bohatý program. Jsem zde. Tedy já normálně nemám sklony k násilí, ale Srdečně vítejte na našem odpoledním zasedání. Máme před sebou rozsáhlý program a potom bych eh, chtěla okamžitě vstoupit do projednávání, protože agentury mají také právo, abychom si je vyslechli. Velice srdečně vás vítám eh, na našich jednání o udělování absolutorií a ráda bych vám řekla, že máme zastupce mezi námi následujících agentur za síť agentur, Evropskou agenturu pro lidská práva, Kromě toho tady je pan Ber, úřad Berek, ET, ERA, ESMA, Eurofound, Eolíza a Frontex. Frontex a samozřejmě agenturní síť. Jsou tu všichni zcela zastoupeni. Dovolte, abych přivítala pana Galia, příslušného zástupce Evropského účetního dvora. Zpravodaj pan Čarnecký, tento ještě není, ale můžeme hned začít tím, že udělím slovo účetnímu dvoru. Pane Galio, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, vážení členové výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já půjdu přímo k několika bodům, které jsem chtěl říci na úvod. Jak víte, tak um, úřední věstník v prosinci 2014 je věnován výroční zprávě o všech agenturách um, předmětem auditu účetního dvora a um, kontroly transakcí za finanční rok k prosin, 31. prosince 2013. Také tam je schrnutí této zprávy, obsah tohoto schrnutí eh, odráží naši práce, naše závěry. Ve všech orgána, orgánech eh, organizací, včetně agentur, exekutivních agentur Eurotom, Evropský institut pro inovace a technologii a Europol penzijní fond. Centralizované agentury jsou viditelné a hrají důležitou roli při implementaci politik Evropských unii, Evropské unie tím, že mm, zajišťují spolupráci mezi Evropskou unii, národními vládami, výzkumem, vývojem, soukromým sektorem a akademickou sférou. Jako takové mají významný vliv na politiku, na rozhodování a na implementaci programů v oblastech eh, význam, velkého významu pro evropské občany. V našem auditu, co se týče ehm, stanoviska učitního dvora eh, ohledně spolehlivosti účtů, Eh, mm, tak dvůr vydal eh, stanovisko bez výhrad eh, mm, účetnictví všech agentur k 31. prosince 2013. Co se týče našeho stanoviska k legálnosti a mm, regulárnosti transakcí, které jsou podkladem pro účetnictví, tak jsme uzavřeli, že pro tento rok tyto transakce byly legální a řádné, řádně provedené pro všechny agentury s výjimkou EIT a Frontex. Mm, vedle těchto stanovisek dvůr eh, vydal 27 komentářů k 35 agenturám, aby zdůraznil důležité věci a indikoval, eh, že tady je prostor ke zlepšení v řadě relevantních oblastí, jako je interní kontrola a otázky, které souvisí s mm, finančním řízením. Tyto komentáře jsou podrobné k jednotlivým agenturám, ale přehled těchto komentářů je také k dispozici v příloze 2 také jsme shledali, že agentury dále zlepšují své postupy na opravnými opatřeními jako reakce na doporučení účetního dvora z předchozích let. I přesto je tady stále prostor pro další zlepšování. Na závěr dovolte eh, dvě konstatování. Věřím, že v řadě případů komentáře účetního dvora k finančnímu zprávě um, a řízení si zaslouží pozornost. Jeden příklad. Tři ne, eh, se sami, sami nefinancující agentury mají e, zbytečně vysoké e, zůstatky hotovosti. Tři agentury fungují z různých um, sídel, z různých lokalit. Podle mého názoru administrativní náklady lze redukovat, pokud by všichni pracovníci byli v jedné lokalitě. Za druhé, mm, celkový rozpočet na Ankantory 2013 byl asi 2 miliardy euro, což je 1,4 eh, rozpočtu EU. Vzhledem k omezenému časovému limitu s, eh, ve finančním nařízení je to výzva. Je výzvou pro účetní dvůr provádět 40 auditů každý rok a poskytnout radě a parlamentu nutnou jistotu eh, efektivním způsobem. V tomto kontextu účetní dvůr letos implementuje ustanovení nového finančního nařízení o spolupráci se soukromými auditory účty agentur na rok 2013 jsou první, které budou auditovány podle tohoto systému a dvůr již připravuje ve spolupráci s agenturama, eh, s agenturami, komisí a privátními eh, firmami, tedy připravuje postup. Děkuji. Za agentury má slovo pan Kien. Kde jste? Kde jste? A vy máte brýle. Prosím. Děkuji. Paní místo předsedkyně, je mi uh, ctí, že tady mohu být a že mám možnost eh, vyměnit, k této výměně názoru o udělování absolutoria za rok 2013. Já zastupuji decentralizované agentury a mm, dovolte, abych prezentoval trojku. Eh, Menendez Valtes za Eurofond bude příštím ředitelem té sítě a pak za éru je tedy odcházející člen trojky. Takže abyste věděli, kdo jsme. Eh, je to naše mm, první um, příležitost a budeme se těšit na další dialog s vámi. My navazujeme na Mm, základech eh, eh, spolupráce s vašimi předchůdci ve výboru. Čtyři tedy stručné body. Nejprve eh, úvod k síti agentur, abych vám vás vysvětlil, jaké jsou naše úkoly a pak nějaké naše nějaké věci, které jsme udělali od minulého absolutoria a pak samozřejmě některé výzvy, kterým jsme čelili v roce 2013 a na závěr několik perspektiv do budoucna. Síť má 42 členů, jak decentralizované agentury, tak společné podniky. Ta síť je platformou pro spolupráci, výměnu informací a také e, dojednávání společných pozic. V posledních letech byla značně posílená, je stále více Mm, uznávána institucemi i jako eh, jaksi mluvčí pro horizontální otázky. Samozřejmě každá agentura si může jednat sama za sebe, ale jsou to, všechny nás zajímají jenom ty horizontální otázky. Mnoho iniciativ bylo zavřeno a další jsou plánovány. Vyměňujeme si eh, dobrou praxi, eh, společná výběrová řízení, služby v IT, řízení kvality a mnoho dalších oblastí. Několik stručných příkladů. Moje vlastní agentura, my sdílíme s osmi agenturami a s komisí řízení operačních projektů informační systém, který se nazývá Matrix. Je to tedy systém sdílený eh, agenturami a komisí. IMSA a F EMSA, EMSA eh, sdílí služby pro interní audit a tak dále. My jsme zmapovali nástroje a služby, které každá jednotlivá agentura může sdílet efektivně s ostatními. A výsledná databáze je k dispozici mm, eh, online a je neustále aktualizována e, podle nových iniciativ. Takže to je jeden ze způsobů, jak využívat kolektivní e, kroky. Jak vidíte, ty agentury se řídí vašimi doporučeními a aktivně e, se zvažují možnosti rozšíření spolupráce, větší transparentnosti, efektivity ve všech oblastech. Toto vyplývá z cestovní mapy Evropské komise implementace společného přístupu pro agentury. Mnoho kroků se již blíží dokončení a mm, do poloviny února budeme schopni poskytnout podrobnější zprávu. Když se vrátím k eh, prezentaci účetního dvora, kterou jsme teď vyslechli, chci zdůraznit, že jenom dvě agentury mají tedy stanovisko s výhradou. Eh, kolega je, kolegové jsou připraveni od, zodpovědět, jaké kroky eh, přijmou na, jako reakci na poznámky účetního dvora je eh, tady eh, značný pokles počtu připomínek účetního dvora ze 123 v roce 2012 na 97 v roce 13. Čísla prezentovaná ve schrnutí indikují velice pozitivní trend. Některé agentury jsou tedy v počátečním období své existence, takže musí lépe pochopit implementaci finančního nařízení. My podnikneme všechny nutné kroky k dalšímu zlepšování. Ze všech těch 97 připomínek, které se týkaly 35 agentur, 47 z nich, takže polovina zhruba, se týká jedné věci. Implementaci rozpočtu a konkrétně um, carryovers, to znamená pře- převody eh, těch eh, prostředků vyhrazených na závazky. To eh, všechno ostatní s tím souvisí přímo nebo nepřímo. My neustále vedeme dialog s účetním dvorem, abychom tuto situaci zlepšili. I když to zůstává povinností každé agentury adekvátně reagovat na připomínky účetního dvoru, tak aktivně přijímáme kroky zlepšení implementace rozpočtu. To se týká nejenom výměny dobré praxe, ale co je důležitější, zavedení moderních technologií, veřejné administrativy a efektivních business nástrojů jako eh, budget, rozpočtování podle aktivit, management podle aktivit a náklady, eh, costing podle aktivit. Mnoho agentur již používá tyto nástroje a e, další je budou zavádět. Mm, síť velice oceňuje neustálou komunikaci, kterou máme s auditory. Jejich rady jsou velice ceněné. Během posledních dvou schůzek všech ředitelů Účetní dvůr a interní audit se účastnili dialogu o současných a budoucích výzvách auditu a já chci poděkovat jak účetnímu dvoru, tak internímu auditu za velice konstruktivní spolupráci a přístup. Samozřejmě udělování absolutoria je, má velký význam pro agentury. Vidíte, kolik z našich kolegů tady je a to zase zdůrazňuje význam toho, to, eh, vaši, toho těchto kroků. Vaše aktivní účast je klíčová. Občanům to dává potřebnou transparentnost, demokratickou kontrolu a co je nejdůležitější, ujištění, že evropské zdroje byly využity efektivně, korektně a účinně. Um, jsem rád, že má, dostáváme rostoucí počet dotazů z vašeho výboru na přípravu tohoto slyšení v roce 2012 jsme dostali pět otázek, v roce 2013 devět a letos 27. Takže je tady i rostoucí zájem o to, co děláme. To vnímáme jako pozitivní. Před tuto schůzkou jste dostali naše odpovědi na uh, vaše otázky. Doufejme, že jste měli čas se na to podívat, jinak samozřejmě jsme připraveni odpovědět na všechny vaše otázky. Na závěr se chci podívat trošku dopředu, několika slovy. Interinstitucionální pracovní skupina, která byla vytvořena. Agentury vítají zřízení této pracovní skupiny, která bude eh, sledovat zdroje decentralizovaných agentur snaze definovat jasnou cestu rozvoje. Jsem rád, že zákonodárce má zájem o budoucnost agentur. My jsme vám samozřejmě k dispozici, bychom aktivně podpořili tuto pracovní skupinu. A nebo chci říci a zdůraznit, že očekáváme, že budeme pozváni abychom spolupracovali s interinstitucionální pracovní skupinou a to konstruktivněji, než tomu bylo v minulosti, s cílem um, dosáhnout co nejlepšího výsledku. A um, současně chci říct, že doufám, že se nám podaří zvýšit interakci s vaším výborem a s těmito slovy vám chci poděkovat za to, že mám možnost k této výměně názorů a připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Ja, vielen herzlichen Dank. Und... Tak krát, děkuji mnohokrát. A slovo, slovo má pan zpravodaj, kolega Čarnecky, prosím. Vielen Dank, Frau Vorsitzender. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já budu hovořit anglicky nebo polsky. A 32 agencies. Máme 32 agentur, o jednu víc než v loni. E ta nová je EURISA, eh, nová Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. A formujeme síť agentur. Má první otázka. Eh, velký počet agentur obdržel komentáře a připomínky, co se týká eh, řízení střetu zájmu. Zaměřujeme se eh, zejména na téma civis a střety zájmu. Prosím, rozveďte toto a řekněte nám, proč je to tak dlouhý proces. Další otázka. Ve zprávě účetního dvora se zmiňuje, že některé agentury Podnikali významné carryovers, které nebyly vždy opodstatněné. Účetní dvůr oznámil, že pouze některé opodstatněné byly. Prosím, řekněte nám, jaké je stanovisko sítě agentur k tomuto tématu. Za další, mezinárodní dohoda z roku 2013. Agentury byly požádány, aby snížily početní stavy o 5 v jakém stavu se toto nachází vzhledem k navyšování počtu agentur. A nakonec, řekněte našemu výboru, jak vypadá eh, implementace opatření v oblasti akcí v eh, oblasti společného přístupu. A teď konkrétně k EIT. Účetní dvůr vydal kvalifikované stanovisko týkající se kvality certifikátů vydaných nezávislými auditními orgány, které EIT, které um, kontaktovali příjemci grantů EIT a jejich partneři. Jaké zde byly problémy a jaké nápravné akce EIT podniká? Dále opět EIT. Tři procenta auditovaných grantů museli, musela být navrácena eh, do EIT. Proč byla míra navracení tak vysoká? Jaké akce EIT podniká, aby snížil chybovost ve vyplácení grantů? Dále Jaká opatření EIT podniká, aby napravil chybovost v zakázkách na nákup materiálu, jak to poznamenává účetní dvůr, a na snížení jejich celkové chybovosti, která je nad úrovní, nad tou prahovou úrovní 2%. Teď Frontex. Frontex sídlí v naší zemi. Chci se zeptat, eh, zda mi můžete popsat podrobněji, jaké kontroly ex ante proběhly před červnem 2013. Dále, Evropský účetní dvůr hovoří o komplexnějším systému ex ante ověřování. Můžete mi laskavě poskytnout dodatečné vysvětlení nad rámec vašich odpovědí pro ECA a poslední otázka na Frontex. Do jaké míry jsou kontroly ex ante a ex post synchronizovány a jakým způsobem byste ohodnotili průběh těchto kontrol? Otázky na EU LISA. jaká opatření EU-LISA zavádí, aby eh, řešila poznámky účetního dvora týkající se SIC2, Eurodac a BIC, což jsou systémy, které přešly z komise na tuto agenturu. Další otázka jaký je status e, dohody o hlavním sídle mezi EU Lisa a estonskou vládou. A poslední otázka. Jaké akce podnikla EU Lisa, aby vyřešila zjištění účetního dvora týkající se příspěvků třetích států této agentuře? A má otázka na ESMU. Evropský účetní dvůr poznamenal, že téměř 30 plateb ESMA za zboží a služby eh, byly spožděné, eh, což znamenalo, že se z nich museli platit úroky nebo spozdné. Proč k těmto spožděním došlo a jaké nápravné akce ESMA podnikla? Další agentura a další a poslední otázka. Era. Podle Evropského účetního dvora a jeho zprávy jsou zaměstnanci na dočasný úvazek znovu zaměstnávání po skončení jejich ehm, smlouvy na maximální délku trvání. tato situace se zdá být v, eh, v nesouladu se zakládajícím nařízením agentury. Prosím, vysvětlete nám, za jakých podmínek k tomuto znovu zaměstnání došlo. Děkuji. Äh, den Ruf des Parlaments gerettet, Herr Kollege, weil... Pane kolego, teď jste tady zachránili tady přítomnost Evropského účetního dvora. Kdo se vyjádří k síti agentur? Etexu, Frontexu i ERASMA by měli zareagovat. Kdo chce začít? Já, bitte. Tak prosím, pan Kerum. Děkuji, paní předsedkyně. Tak já si vezmu ty čtyři otázky eh, na agentury. Za prvé tedy jak řešíme střety zájmů, jak se s tím agentury vypořádaly. Jako koordinátor agentur jsme v září minulého roku, tedy 2014, spustili průzkum mezi agenturami, abychom zjistili, kdo ve skutečnosti implementoval politiky a eh, zjistili jsme, že 88% agentur v tu chvíli měly ty příslušné politiky. Samozřejmě oni se nám liší na základě toho, o jaké konkrétní agentuře mluvíme. Nepřekvapilo by mě, kdyby těch zbylých 12% to mezi tím také všechno zavedlo. Ale zároveň jsme zjistili, že 60 1%, nebo zhruba dvě třetiny agentur, již měly eh, na webových stránkách zveřejněny životopisy k eh, členům správních rád, řídících rád a vůbec správních skupin a dané agentury. Takže tam jsme poměrně daleko. Pak jste se ptal, proč to trvalo tak dlouho nebo jaký byl ten postup. Já si upřímně myslím, že jsme se tím postupem řídili poměrně přesně, tak jak ho stanovil parlament, a to v tom smyslu, že tedy pardon, že vlastně komise vydala ty pokyny na toto téma teprve v prosinci 2013, takže jsme měli jenom rok 14 na to, abychom ty politiky zharmonizovali s těmi pokyny, což tedy neznamená, že by předtím žádné politiky na toto téma neexistovaly. Celá řada agentur je měla již předtím, ale samozřejmě na základě nových pokynů jsme mohli začít na tomto pracovat, na těchto nových politikách pracovat teprve po prosinci 2013. Dál. Zmínil jste otázku eh, těch carryovers, Ehm, jak už jsem zmínil v úvodních poznámkách, ehm, toto je téma, kterým se zabýváme. Eh, rád bych však zde také vyjádřil určitou frustraci. Když já jsem se stal ředitelem agentury pro základní práva před sedmi lety, tak jedna věc, kterou mi říkal šéf administrativy, bylo, že je problém s carryovers. A ani tehdy to nebyl nový problém, to už se dělo předtím. No a ten problém tady pořád je i dnes. Takže už minimálně 10 let to tady máme. Ale e, nejenom to, je to problém pro velkou většinu agentur. A to jsem říkal také na úvod. Takže, e, a já jsem o tom mluvil e, ve svém projevu na radě, já si myslím, že se kolektivně musíme podívat na to, co s tímto můžeme udělat. Já si myslím, že už nemá smysl diskutovat o tomto problému, který je tu tak dlouho a je dominantním problémem většiny agentur. My jsme společně s účetním dvorem a ostatními diskutovali také ještě jedno téma. Jsou zde vlastně dvě věci. Zda to je nebo není plánováno. Um, ono, pokud se jedná o plánované carry over, carryovers, tak to není takový problém, jako když to plánované není. Samozřejmě to, že něco není plánováno, může znamenat, že to celé téma se dostává jaksi mimo pravomocné pole působnosti agentury. Já nevím, když třeba někdo, třeba parlament ke konci roku oznámí navýšení rozpočtu, tak co s tím, ale takže, to, takže ta plánovanost. A za druhé, klíčový parametr je úroveň výmazů. Samozřejmě, když máte vysoké carryovers a vysokou úroveň eh, škrtů v rozpočtu, tedy jako vyškrtnutých položek v rozpočtu, tak je to problém. Ale pak pokud máte vysoké carryovers a nízkou úroveň škrtů z rozpočtu, tak se zdá, že ty peníze se utrácejí za to, za co se utrácet mají. Jenom abyste ehm, to lépe pochopili, dovolte příklad. V roce 2013 jsme pracovali na velkém průzkumu o násilí páchaném na ženách. A proběhly rozhovory se 42 tisícemi eh, ženami, takže to byl skutečně velký průzkum. Eh, zahájili jsme to 1. ledna, nebo na začátku ledna. Eh, to tady za, za, začalo výběrové řízení, to trvalo 6 až 7 měsíců. Rychleji to nejde, když je to takovýto projekt. No a potom musí začít ten dodavatel No a potom nám v určitou chvíli musí dát ta zjištění a pak se spustí náš interní proces řízení kvality. A zkrátka, pokud chcete, aby tento průzkum vygeneroval dobré produkty, a já jsem si jist, že všichni ostatní kolegové vám mohou dát podobné příklady, tak zkrátka musíme najít nějaký nový způsob, jak o tomto mluvit. Já chápu, že to řešení není za rohem, není za dveřmi, ale je potřeba se eh, na něj zaměřit, protože jinak budeme zkrátka rok od roka téměř u všech agentur tento problém řešit. Takže doufám, že už je to teď jasné, nebo respektive alespoň ten způsob, jakým o tomto problému e, přemýšlíme my. Dále. To pětiprocentní krácení početních stavů. Ehm, obecně to pětiprocentní snížení bylo dosaženo. To je realita všech institucí EU a všechny agentury to implementovali, je to v jejich všeobecných eh, plánech pro lidské zdroje, nebylo to snadné, ale eh, implementovali to všichni. No ale potom na rozpočet, rozpočet v roce 2015 mají agentury ještě dodatečných 5% Eh, toho takzvaného redeployment poolu. No a většina agentur v tomto čelí problémy eh, a už těch dalších 5% těžko mohou najít. Je to v reálu vlastně 10% seškrtání v agenturách a upřímně řečeno, Ehm, ředitelé a zaměstnanci agentur ehm, mají trošku problém s tím pochopit, proč právě agentury by měly mít dvojnásobné snížení početních stavů než zbytek institucí a přemýšlejí, zda by neexistoval nějaký jiný způsob, jak toto vyřešit. A musím říct, že celá řada agentur má skutečně velký problém s tím, plnit své povinnosti, které jim jsou uloženy, vzhledem k těm škrtům, jakým se musí podrobit. Další otázka, kterou bych chtěl zmínit, jsou ty agentury financované z poplatků, které musí plnit požadavky průmyslu nebo jiných eh, segmentů, ke kterým vydávají, já nevím, certifikáty nebo co. A pokud i u nich dojde ke snížení početních stavů, tak to může znamenat, že ta certifikace evropských společností bude trvat mnohem déle a tím pádem to bude pro ekonomiku ještě horší. Ale jak říkám, jsou to témata, která musíme řešit. Není možné zaujmout takový postoj, že zkrátka všem škrtneme stejně, protože prostě u některých agentur to nejde a nemyslím si, že to je v souladu s dynamikou Evropy ani evropských institucí. A nakonec implementace aktivit podle eh, toho plánu. My jsme si v prosinci provedli takové eh, mírné zúčtování a zjistili jsme, že 96% všech úkolů bylo splněno a plně implementováno. Takže je to míra dokončení 96%. A jak jsem říkal v úvodu, poskytneme vám um, úplnou zprávu zhruba někdy v půlce února takže celkově za to jsme na dobré cestě. To je z mé strany vše. Děkuji. Děkuji mnohokrát a další agentura EIT, prosím. Thank you very much. Uh, Děkuji za tuto příležitost uh, prezentovat názory EIT k mm, zprávě účetního dvora. Dovolte mi, abych reagoval na vaše otázky, především co se týče e, zkvalifikované zprávy tedy e, k roku 2013. My akceptujeme zjištění účetního dvora a přijali jsme řadu nápravných opatření. Předtím, než budu hovořit o podrobnostech, tak chci připomenout, že EIT je stále mladá organizace teprve funguje pátý rok. To znamená, že e, jsme byli pouze třetí rok auditováni, takže tam byly nějaké počáteční problémy v těch prvních letech. EIT odráží vůli EU přistupovat mm, k inovacím jinak a nezaostávat za jinými státy a proto musíme přistupovat k inovaci a e, podpoře beneficientů našimi granty novými způsobem, což určitým způsobem vysvětluje některé počáteční problémy, které jsme měli. EIT však nyní začíná mít výsledky a naše partnerství ukazují, že je možné vytvářet e, podnik, e, podnikání s univerzitami, podni- stu- mnoho nových startupů, které zakládají studenti a my věříme, že naše postupy se již stabilizovaly a také díky spolupráci s účetním dvorem vidíme, že máme tady pozitivní tendenci, že máme lépe rozvinutý manažerský a kontrolní systém a že chceme pokračovat v tomto trendu v souladu s doporučeními um, Četního dvora. K těm doporučením. První otázka se týkala audit eh, horského certifikátu eh, našich beneficientů a jaké, jaká nápravné opatření jsme přijali. Eh, z počátku tady byl samozřejmě prostor zlepšovat tyto certifikáty, které jsme dostávali od beneficientů a kvalitu těchto certifikátů, která byla, mm, nes, eh, která byla různá, nevždy plně spolehlivá, byly to různí auditoři, různé firmy. A to zlepšení je součástí našeho úsilí zlepšit ex ante eh, report, verifikaci reportů před placením beneficientům. Takže jsme přijali mm, řadu formálních opatření, zavedli jsme větší jasnost, lepší Ehm, instrukce o tom, jaký by měl být obsah těchto centrifikátů a konkrétně, aby bylo jasnější, jaké různé kategorie nákladů jsou předmětem auditu. Za druhé jsme také ehm, dali instrukce auditorům, aby zlepšili kvalitu své práce a integrovali to, co se ponaučili v příštích letech. Tato zlepšení již vykazují efekt. Eh, vaše druhá otázka se týkala 3 eh, které eh, jsme získali od beneficientů v roce 2013 a proč chybovost byla stále relativně vysoká. Samozřejmě to, to mm, zpětné vymáhání ukazuje, že naše kontroly byly efektivní, že jsme mm, podnikli kroky a získali zpátky ty prostředky což se, čímž se vracím k úvodu, že samozřejmě to partnerství s beneficienty, takzvané KICS, byly nové a byl tam prostor pro uh, zlepšování v interních kontrolních systémech. My jsme nebyli schopni detektovat některé chyby, které jsme e, vymáhali zpátky prostředky. Tato chybovost není nějak výrazně vysoká, 3% ve srovnání s jinými EU orgány a podobnými programy, především když mm, mm, si uvědomíte, že ty kontroly, podle kterých, tedy na základě kterých vymáháme ty prostředky zpátky, nebyly vzorkem, ale velká část byla založena na riziku, takže to není reprezentativní. My jsme se pokoušeli to kontrolovat s omezenými kapacitami, především ty riskantnější transakce. A z tohoto hlediska ty vymožené částky nejsou tak vysoké. Účetní dvůr nám potvrdil, že zbytková chybovost 2,1 je velice eh, mm, blízko tomu Prahu eh, významnosti. Takže v těch kontrolách eh, ta eh, chybost byla jenom 1,37%, takže mm, i tak my akceptujeme, že samozřejmě je prostor ke zlepšování, vidíme tady pozitivní trend a zvýšili jsme eh, mm, školení mm, a pokyny pro beneficienty a partnerství, tak, aby byli schopni posílit kvalitu svých transakcí. Další otázka se týkala chyb v veřejných zakázkách nebo v nákupech v našem operačním rozpočtu. A tady mi eh, potvrzujeme, že tady byly slabiny na počátku, které vedly k chybám eh, v nákupech VIT. Eh, tady jsme ukončili ty kontrakty, kterých se to týkalo po té, co byly odhaleny chyby a znovu jsme zahájili ta výběrová řízení, aby tam nebyly chyby. Eh, kriticky jsme revidovali interní postupy, především v oblasti eh, výběrových řízení a v současnosti mm, Vytváříme různé modely a vzorce a mm, školení pro zaměstnance EIT, kteří byli poměrně noví často, protože ta agentura byla nová a mají nyní lepší znalosti o plánování a postupu výběrových řízení. My to bereme velice vážně a již jsme zahájili řadu kroků, které, jak věřím, budou, eh, se budou odrázet v budoucnu a, a doufám, že bude dosaženo pokroku a tím doufám, že jsem zodpověděla na ty tři hlavní položené otázky. Děkuji. To byl ředitel interimu. Myslím si, že vy také ještě dostanete zvláštní zprávu účetního dvora. Už se na ní těšíme. Další agenturu je Frontex. A vítám mm, zástupce výkonného ředitele pana Rias, prosím. Thank you very much. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně. děkujeme za přizvání Frontexu na toto slyšení. Že jste nám dali příležitost eh, vyjádřit eh, pozici Frontexu vzhledem k eh, zprávě účetního dvora za rok 2013. Začnu dobrými zprávami. Jak již řekl zástupce účetního dvora, Frontex eh, dostal v podstatě jednoznačnou zprávu o účtech za rok 2013. To vidíme v odstavci 8 zprávy. Co se týká eh, legality a regularity našich transakcí v účetnictví, eh, tady je ještě jedna dobrá zpráva. Asi si vzpomenete, že za finanční rok 2012 účetní dvůr vydal takzvaný disclaimer, kde se píše, že vzhledem k nedisponibilitě auditních dokumentů pro výraznou část výdajů Evropský účetní dvůr nemohl provést hodnocení legality a regularity eh, transakcí. V roce 2013 se tato situace změnila a Evropský účetní dvůr vyhodnotil, že nalezl dostatečný objem auditovatelných dokumentů, nicméně je i nadále potřeba posilovat eh, existující řídící rámec. A tím pádem eh, za rok 2013 účetní dvůr vydal kvalifikované stanovisko. Pan zpravodaj eh, zmínil několik dotazů a dovolte mi proto podat vám další informace, abych na ně reagoval. Jedna otázka se týkala detailnějšího popisu našich ex ante ověřovacích postupů. Frontex zavedl a implementoval od 1. června 2013 eh, stra- eh, kontrolní strategii ex ante na základě rizik. A od té doby Frontex neustále vyžaduje eh, příslušné dokumenty pro plavidla a letadla, která se mají nasadit v našich operacích. Abych vám dal příklad, hovoříme o dokumentech, například o odpisech, chceme vidět faktury, na eh, nákup letadela plavidel, na údržbu letadela pravidel a tak dále. To jsou všechno dokumenty, které eh, chceme vidět vždy, protože tyto náklady představují 50 až 70 celkových grantových částek. Kromě toho Frontex také kontroluje, jako i v minulých letech, hlídkový e, rozpis e, těch letadel a plavidel a e, porovnává to s těmi odevzdanými fakturami. Každý den dostáváme zprávy z našich operací, kde jsou nejenom ty operativní informace, ale jsou tam také informace o hlídkách za předchozí den. Tím pádem agentura má přehled o tom, jak, do jaké míry byly ty hlídkovací eh, operace provedeny, vzhledem k tomu, jak jsou uvedeny v podkladech. Další otázka se týkala opatření nebo respektive kontrol před rokem 2013. Frontex podnikal takovéto kontroly i před červnem 2013, jak uvádí i účetní dvůr. Porovnávali jsme eh, hlídkové plány letadel a pravidel s nárokovanými náklady, jak jsem zmínil, a vzhledem k tomu, že naše agentura funguje od roku 2005, máme poměrně značný objem dat, který je nám k dispozici, abychom mohli hodnotit nárokované náklady. Pokud se objeví pochybnosti nebo nejasnosti, agentura nesystematicky vyžadovala další dokumenty. Tato dokumentace od států se e, vyžaduje v podstatě systematicky od roku 2012 pro společné operace. Zejména to jsou faktury za čártrové lety, které představují největší objem peněz. Co se týká vaší třetí otázky, dovolte mi vás informovat o komplementaritě nebo respektive synchronizaci kontrol ex ante a ex post. Kontroly ex ante jsou doplňovány komplexními kontrolami ex post, které se zaměřují na další kategorie nákladů, které nejsou pokryty v kontrolách ex ante. Jak už jsem zmínil, ta posílené ověřování ex ante bylo zavedeno od 1. června 2013. Frontex v roce 2014 dokázal synchronizovat načasování kontrol ex post takovýmto způsobem. Kontroly ex post jsou prováděny hlavně po červnu a červenci a vzorek zahrnuje granty, které již byly vyplaceny z všeobecného rozpočtu C1 ale které zatím nebyly předmětem té posílené verifikace ex ante. V roce 2014 Frontex vydal 1080 grantů, celkem za 39,6 milionů euro. 280 grantů bylo podrobeno kontrole ex ante a 70 kontrole ex post. Eh, kontroly jsme celkovou hodnotu zhruba ve výši 21,4 milionů euro a dosáhli jsme kontrolního pokrytí 54%. Na závěr mi dovolte říci několik slov. Agentura se snaží najít rozumnou rovnováhu mezi náklady na kontroly a mezi částkami, které se kontrolují. Vzhledem k podstatě operací Frontexu nemůžeme předpokládat outsourcing kontrol ex ante ani ex post. Kromě toho naše agentura jako ostatní čelí škrtům v oblasti personálu. Jedna kontrola jedné, jednoho plavidla nebo letadla zahrnuje 50 až 80 dokumentů, které musí být zkontrolovány buď ex ante nebo ex post, fyzicky zkontrolovány. A, a v neposlední řadě Dovolte mi ještě několik dalších poznámek, protože Frontex eh, obdržel od účetního dvora také další poznámky. V roce 2013 jsme jako 23 dalších agentur obdrželi komentáře o vysokém množství carryovers, to nelze popřít. Je to 32 milionů euro a to je fakt. Ovšem, když sečteme platby za rok 2013 a platby eh, za rok 2014, eh, když se podíváme na ty finanční prostředky eh, přenesené z roku 2013, vidíme zde úroveň implementace 95%. A to znamená, že 95% té podpory z EU z šengenských zemí Spojeného království a Irska bylo ve skutečnosti využito. V roce 2012 ta míra využití byla 96%, takže je to opět vysoká míra implementace rozpočtu. Samozřejmě bylo by možné dělat věci ještě více v souladu s finančním nařízením, pakli, že by se alokované peníze mohly utrácet ještě ve stejný rok, ale Realita je, že agentura čelí pozdním opravám a změnám rozpočtu a vzhledem k tomu, že národní orgány často spožďují předání dokumentace nás, nám, tak to vyžaduje jaksi plánované převádění prostředků. Nicméně, jak bylo řečeno, ty peníze z fondů se pak také vydají na ten záměrný účel, takže nejsou ztraceny. Evropský parlament a kontrolní výbor můžou být ujištěny, že Frontex využívá všechny peníze, které v našem rozpočtu máme. Co se týká transferů, rád bych informoval, že se počet transferů snížil z 29 za rok 13 na 13 eh, v roce 2014. Co se týká poslední poznámky účetního dvora, musím vám s politováním oznámit, že i v roce 2015 eh, nám eh, stále chybí eh, pozitivní stanovisko našeho sídelního členského státu. Doufám, že se nám všem podaří tuto situaci vyjasnit i mimo jiné účetnictvím za rok 2013 a to je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. Vielen Dank. Uh, Děkuji mnohokrát a nyní má slovo administrativní ředitel Eolízy, pan Tekalovský. Eh, good afternoon, Madam Chair. Good afternoon to everybody. Dobré odpoledne všem. Nejprve chci omluvit pana ředitele, který nemohl eh, přijet, protože je s, eh, na setkání ministrů vnitra v Estonsku. Eh, já chci zdůraznit, že všechny komentáře účetního dvora byly eh, zohledněni a následné akce, byly, opatření byla přijata. Dále chci říct, že byla velmi dobrá eh, spolupráce se KAS což bylo pro nás důležité, protože jsme poměrně novou agenturou. Abych se vrátil k, eh, k hodnotě systém a Euroda. ta agentura eh, zaregistrovala všechny tři systémy do svých zásob a outsourcovala analýzu, jak tedy um, Eh, zvýšit hodnotu systému. Není to jednoduché. Všechny výdaje nelze brát jako hodnotu. Některé náklady jsou jenom výdaje. Analogicky eh, například pravidelná údržba nezvyšuje eh, cenu auta. To samé platí pro naše systémy jenom vývoj a údržba lze, nebo může být považována jako zvýšení hodnotu systému, ale adaptivní a korektivní údržba nikoli. My jsme provedli analýzu a bude přijat postup ředitelem a bude implementován v příštích týdnech. My si uvědomujeme, že některé výdaje jsou relevantní pro mm, vývoj údržby a budou eh, zohledněny v EIS v roce 2014 a to tež bude platit v následujících letech. Co se týče dohody s estonskou vládou, mohu informovat, že dohoda byla uzavřena v prosinci a byla podepsána ředitelem. V tuto chvíli je to v parlamentu k ratifikaci estonským parlamentem. Co se týče třetí otázky, ehm, definování s předruženými státy. Jednání s předruženými státy vede komise. V tuto chvíli ta jednání stále probíhají. Ehm, my plánujeme ehm, vymoci náklady, dosáhnout vrácení nákladů, které spojí s eh, právními instrumenty. Poslali jsme žádosti o platby, které odrážejí operační náklady všech tří systémů. Na rok 2013, to samé proběhne v polovině roku 2015, až budeme mít data Eurostatu pro členské státy a naše náklady podle novy 3, 2014. Jakmile bude finalizovány ty postupy, tak mm, dosáhneme návratnosti i administrativních nákladů eh, k prvnímu 31. 1. 12. 2012, to je od začátku Uh, Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Další na seznamu je agentura ESMA. A paní ředitelka Rus, prosím. Thank you, Frau Präsidentin, and thank you very much for inviting. Děkuji, paní eh, předsedkyně, děkuji za pozvánku. Děkuji za konkrétní otázky zpravodaje, co se týká opožděných pladeb, které jsme za, mm, z roku 2013. V roce 2013 jsme indikovali požděné platby ve výši 27 což um, se rovná uh, úroku skoro 4000 euro, což není dobré. My jsme v roce 2014 zlepšili tu situaci. Jste se ptali na důvody, proč eh, tomu tak bylo, jaká zlepšení jsme provedli důvod pro eh, těch opožděných pladeb byly eh, dva. Jednak měli jsme spoustu nových pracovníků, kteří se, eh, kteří řešili faktury poprvé a nebyli si dostatečně vědomi významu včasných pladeb a finančního oběhu. V roce 2013 jsme také měli malé zdroje, málo zdrojů ve finančním týmu ESMA. Mm, co jsme udělali pro zlepšení situace. My jsme na tom hodně pracovali v roce 2014, zvýšili jsme eh, znalosti těch dotčených osob, eh, cílené intervence v oblastech, kde byly obzvlášť velké, eh, velká spoštění, na ty jsme se zaměřili, racionalizovali jsme Eh, okruhy finančních plateb, aby probíhaly rychleji a zvýšili jsme kapacitu finančního týmu. V důsledku toho za rok 2014 mm, ty platby, mm, mm, kles, opožděné platby klesly o 60%, na 60% a to je stále hodně za rok 2000. 14 je eh, úroky z prodlení 360 euro, což je málo. Eh, když jsme poprvé podnikli tyto kroky v roce, na začátku roku 2014, tak eh, ty opožděné platby byly poměrně dost vysoké, pak to klesalo, až jsme se dostali na méně než 5 Děkuji. Děkuji. A jako poslední je na řadě ERA a pan ředitel Doppelbauer. Prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Asked a very specific Mně byla položena konkrétní otázka týkající se návratu pracovníků do ERA během září 2013 do března 2014. Eh, než budu reagovat na konkrétní otázku, tak chci eh, poskytnout několik Eh, mm, informací, aby byl jasný význam této otázky. Jak víte, Evropská železniční agentura existuje deset let a během těchto deseti let bylo eh, napětí jaksi v, v, v personální politice, protože ERA má velice specifické ustanovení v článku 24.3 eh, nařízení ERA, a tento článek rozlišuje mezi krátkodobým a dlouhodobým zaměstnáváním pracovníků. Jenom jedna eh, jiná agentura má podobné ustanovení, je to Europol, ale to ustanovení je jiné než to, co má ERA. Takže situace ERA je specifická. Od začátku interpretace tohoto ustanovení byla poměrně široká. Většina zaměstnanců byla krátkodobými zaměstnanci. Avšak brzo účetní dvůr a také administrativní rada ERA vyjádřila znepokojení nad kontinuitou a řízení znalostí agentury. Když jsem byl ve výboru TRAN minulý týden, tak mě zase položili otázku, jak zajistit mm, dostatek zkušených pracovníků v agentuře. Je velmi důležité mít kvalitní, kvalifikované zaměstnance v agentuře pro výkon našich povinností. Do, roku, do konce roku 2008 ustanovení bylo upraveno s podporou členů výboru TRAN a maximální doba zaměstnání eh, s krátkodobými kontrakty byla prodloužena z pěti na osm let. Eh, toto vyřešilo ten problém mm, dočasně minimálně, ale pak se ukázalo, že je potřeba udělat víc, protože 30 um, obrat tedy specialistů v agentuře vyvolávalo paniku nejenom v ERA, ale i v administrativní radě, které eh, nás žádala o, mm, zákl- o nějaké podstatné změny. V prosinci 2012 agentura se obrátila na komisi a s žádostí změnit článek 24.3. A komise odpověděla v lednu 2013, že řešení tohoto konkrétního případu není cestou, protože současně komise prezentovala návrh recastu mm, nařízení ERA, která je nyní součástí čtvrtého železničního balíčku. A toto nové ustanovení eh, ponechá plnou flexibilitu Evropské železniční agentuře, aby se rozhodli, kdy budou zaměstnávat, na krátký časový úsek a kdy na dlouho, delší dobu. Jak víte, čtvrtý železniční balíček není ještě schválen, takže se muselo najít řešení, jak to překlenout. A DGHR, DG Move a ERA se sešly a analyzovali možnosti. Výsledek byl, že jsme změnili implementační pravidla o mm, dočasných pracovnících, takže se e, zúžila interpretace toho článku 24.3. A tím jsme, se dost, jsme získali možnost zaměstnat více pracovníků dlouhodobě, což by bylo v souladu s reformou služebního řádu k 1. lednu 2014 a zavedením takzvaných 2F temporary eh, agent, eh, pracovníků. Mm, v říjnu 2014 pak bylo předloženo, pak to bylo přijato v listopadu era. Po změně této politiky řada pracovníků, kteří podle starého režimu museli odejít, protože jejich kontraty nebylo možné prodloužit, tak toto bylo možné obnovit, ale pouze po úspěšném projití nového výběrového řízení. Tady chci poznamenat, že návrat krátkodobých pracovníků po určitém období nikdy nebyl problém. Každý rok ve víceletém plánu mm, personálním eh, ERA zmiňovala tuto možnost a v té poslední z roku 2013-15 se jasně říká, že zaměstnanci po e, krátkom dobem e, úvazku se mohou vrátit po šesti měsících, pokud budou úspěšní v novém výběrovém řízení. Avšak s výše změnou změnou politiky posty některých pracovníků, kteří byli krátko, které byly krátkodobé, nyní tedy změnili status na dlouhodobý, což znamenalo, že požadavky na to období těch šesti měsíců již neplatilo. Mě ve čtyřech případech došlo k návratu dřív. Také chci poznamenat, že RAV neměla právní základ, jak neumožnit bývalým zaměstnancům účastnit se nových výběrových řízení, anebo je nerekrutovat, pokud by byli úspěšní ve výběrovém řízení. Prosím, dovolte v tomto kontextu, abych zmínil ustanovení v novém návrhu eh, výkastu eh, nařízení, kde jmenování výkonného ředitele jasně říká, že výkonný ředitel, jehož mandát byl prodloužen, se nemůže účastnit jiného výběrového řízení na stejný post. Podobné ustanovení neexistuje pro ERA, personál ERA. Takže návrat personálu v ERA byl jak legální, tak transparentní. Když se podívám na zprávu účetního dvora, tak také nevidím, že by účetní dvůr řekl, že návraty pracovníků je porušením nařízení ERA. A proč by to soud říkal? Návracení zaměstnanců do ERA je v zájmu ERA v plně v souladu s rikástem nařízení eh, ERA v čtvrtém balíčku železničním a je to v souladu se stávajícím právním rámcem. Děkuji za pozornost. Děkuji vám. A od teď budou panovat hodiny. Máme tady pět přihlášek do diskuse od kolegů a já bych chtěla požádat každého z nich, aby řekl, na jakou, obrac, na jakou agenturu se obrací. První je kolega Vogen na dvě minuty. Děkuji. Má první otázka je na síť agentur a pak několik otázek na agentury jako takové, tedy na síť. Uh, vy říkáte, že některé agentury mají potíže v plnění svého mandátu vzhledem k nedostatku zdrojů. Chci vás poprosit o víc podrobností, které agentury tomuto riziku čelí. Za druhé, to souvisí, řekl jste také, že se občas objevují nové požadavky na agentury aniž by se navýšila jejich kapacita tyto nové žádosti řešit. Takže má otázka je, zda toto znamená eh, špatnou výkonnost anebo i selhání v projektech v minulosti. Za třetí eh, veřejné zakázky. Opět říkal jste, že z minulosti cítíte, že by se vyplatila pomoc od komise, co se týká zadávání zakázek a implementace smluv. Eh, Eh, já si taky myslím, že by to bylo užitečné. Chci se zeptat, jestli jste komisi požádali o takovéto parametry, abyste je mohli využívat do budoucna. Další otázka je na EIT a týká se fluktuace zaměstnanců, která se mi zdá dosti vysoká. Chci se zeptat, proč je ve vaší konkrétní agentuře tak vysoká fluktuace zaměstnanců. Chci se zeptat, zda když někdo odejde, máte nějaký feedback nebo nějaký konečný rozhovor, abyste zjistili, proč ten zaměstnanec odchází nakonec na Frontex. Eh, a chci se zeptat na eh, určité nedostatky systému jaksi přidružení eh, faktur od dodavatelů s, vlastním, s vašimi vlastními záznamy. Já si říkám, že byste měli dostávat asi víc pomoci od členských států. Chci se zeptat tedy, jakou pomoc od členských států dostáváte, tak abyste získali informace, které potřebujete. Díky. Vielen Dank, wir nehmen das auf die... Děkuji mnohokrát, ehm, poznamenáme si to na seznam a teď má paní slovo paní kolegyně Schmidt na dvě minuty. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já mám několik obecných otázek k síti činnosti agentur. Já bych ráda viděla, po té, co jsem relativně nová, zda co do vystavování rozpočtu je postup u všech agentur stejný, protože jsem si všimla toho, že požadavky na rozpočet se od sebe liší. Eh, někteří vyžadují daleko více peněz, než jim nakonec je přiděleno, některé zase žádají míň a přitom se jim přidělí víc peněz, to mi přijde podivné. Podobně je to jako u spolupracovníků. Mm, například Jopaty chtějí 115 a dostávají 87, to je přece jenom velký rozdíl. A další otázkou je, nemělo by smysl, máme tady ty takzvané mission reports týkající se cest ředitelů agentur, Nemělo by smysl vytvořit nějaké jednotné schéma, jak se ta zpráva pak bude vytvářet, protože se velice liší co do úje údaje počtu dnů, jména, cíle, cesty a tak dále. A já bych ráda, abychom tady pracovali s jednotným schématem. A potom moje oblíbené téma REA, poté co novým kolegou je Rakošan, a já už jsem se optala jednou, ale zeptám se znovu. Uvažuje se o tom, aby problematika dvou sídel se zrušila, abychom měli jedno sídlo. A druhá otázka, kterou jsem také položila a stále nemám odpověď. Učitní hmm, dvůr řekl, že při hledání personálu a výpisu veřejných řízení, výběrových řízení eh, nebyla zohledněna při výběru pracovníků. Změní se to? Děkuji. Děkuji. Kolega má na dvě minuty. Thank you, madam. Děkuji, paní předsedkyně. Omlouvám se eh, těm, kterých se budu ptát, že k ním sedím zády. Eh, mé otázky budou poměrně kritické, ale pak, až mi budete odpovídat, tak vás ujišťuji, že se na vás otočím. EIT, eh, e je to na půl komentář a otázka. A ptám se vážně, prosím pěkně. Kolik let myslíte, a chtěl bych slyšet číslo, kolik let myslíte, že pro vás bude dostatečné, abyste sem, necho, abyste sem přestali chodit a říkali, že jste relativně nová agentura. Eh, já vím, že to může znít záludně, ale doufám, že mi odpovíte. Eh, za další, a eh, to musím trošku vysvětlit, aby všichni pochopili, o čem mluvím, a tady to jde na Frontex toto je velice důležité z hlediska eh, perspektivy eh, rozpočtové kontroly. Já jako zpravodaj pro agentury v Loni jsem získal informace, že některé členské státy hrají eh, takovou hru takového toho, jak hraje hudba, pak si každý musí sednout, když přestane, ale hrají to s letadly a loděmi na určitých mořích. V loňském roce jsem pochopil, že se mi nepodaří s tím nic udělat, protože jsem dostal od agentury e, ujištění, že oni to hlídají a dělají vše, co je v jejich silách, aby se tomu vyhýbali. Protože to znamená, že když nemáte letadla a plavidla tam, kde je potřebujete, protože jsou někde jinde, používají se zrovna někde jinde, tak pak Eh, někdo vždycky přijde za Frontexem, jinými slovy chce zdroje z Evropy, jinými slovy chce peníze z Evropy na operaci, kterou by ten daný členský stát mohl klidně dělat sám. Takže má otázka na vás, Frontexy. Co děláte, abyste zajistili, že se toto dít nebude? Děkuji nejdříve pro budu mít otázky na eh, všechny agentury. Eh, já, jak víte, jsem byl za vámi ve Vídni a eh, tam jsem čelil poměrně velikánské kritice některých kolegů, proto jsem se o vaší práci poměrně dost zajímal a hájil jsem tam tehdy vaší práci. Proto můj příspěvek naváže na pana sarvamaa. Můj příspěvek bude pozitivně kritický. to je takový posun. první věc kterou chci tak chci po vás abyste začali o své práci komunikovat zjistit o vás některé informace na webu to je opravdu velikánská detektivka to berte jako kritiku. to že existujete pět let a nejste schopni si udělat webové stránky podle normálních kritérií je ostuda zdůrazňuji ostuda. dále dávali jsme hodně otázek protože jsme prostě nevěděli odpovědi. myslím si si že to číslo není o ničem vypovídající jen o tom že opravdu přišla nová generace politiků kteří se chtějí ptát a budou se ptát. eit tam e, velmi špatná implementace rozpočtu příští rok já nechci tady slyšet nic po pěti letech že tady existujete. era problém ve viditelnosti web sociální sítě kde jsou? má dvě sídla neefektivní a drahé řešení říkala to tady kolegyně schmidt. eu lisa komunikace navenek je velmi limitovaná nevyužívá se sociálních sítí webové stránky pouze v angličtině. nejzávažnější je ale fakt že agentura má tři sídla respektive hlavní sídlo v tallinnu a jedno sídlo ve štrasburku a, rakousku pak je to eurofond dodnes neexistuje smlouva o sídle s irskem. proč? prosím vysvětlete mi to. Eh, jinak agentura má velmi čistý štít to to je dobře. Eh, agentura esma nemá webové stránky přístupné ve více jazykových verzích nemá oficiální facebookové stránky proč? a dále se chci zeptat proč máte tak vysoké platové třídy a naposled frontex tam bych řekl že chci být milosrdný ale ta viditelnost frontexu je velmi velmi špatná. děkuji za odpovědi. Eh, Děkuji. Já mám dvě otázky. Jménem kolegy eh, Benedeka, který nemohl přijít. Za prvé na Frontex. Ve Frontexu máme problém se zaměstnanci. Eh, Frontex nemá zaměstnance, aby zvládal určité úkoly. Přičemž Frontex se snaží e, řešit například nedostatek e, v oblasti toho, že neexistuje řádný mechanismus na stížnosti, ale vymlouvá se na nedostatek lidí. Bez ohledu na to, že e, tato agentura neustále dostává větší a větší rozpočet. Od, a to od chvíle založení. Jinými slovy, je to případ špatné prioritizace spíše než nedostatku lidských zdrojů. Eh, alespoň tedy eh, z minulosti vidíme, že jste měli velké problémy zaplnit prázdná místa. No a druhá otázka je na agenturu pro bezpečnost potravin. Eh, v návaznosti na absolutorium za rok 2012 parlament po vás žádal, abyste aplikovali dvouroční období, eh, jaksi dvouroční pauzírovací období na jakékoliv zájmy v oblasti agroalimentárního sektoru, pokud tedy ten daný člověk byl na jakékoliv rozhodovací pozici v tomto průmyslovém sektoru. Eh, může mi někdo z účetního dvora prosím podat informace o tom, zda a jak bylo toto opatření implementováno a kolika zaměstnanců se to konkrétně týkalo? Děkuji. Děkuji mnohokrát. Teď tady máme ovšem problém ten, že se musí dostat ke slovu všechny agentury, ale měli byste být skutečně struční. To znamená, po třech minutách vám začnu připomínat, že byste měli skončit. Eh, možná, že byste se mohli podívat na úvodní statementy příště, jestli byste tam nemohli dát více podrobností, prosím. Uh, děkuji, paní předsedkyně, děkuji také za velice podrobné otázky. Chci poděkovat zpravodaji za jeho zprávy. A nejprve eh, tedy, co se týče zdrojů, zda bychom mohli um, říci, že je tady celá řada příkladů s ohledem na čas. Poslední dokument z roku 2014 eh, všechny klíčové eh, činnosti a zdroje, aby bylo možné ilustrovat, co je možné splnit a co ne. Dále chci eh, požádat o jeden příklad, tedy abych, aby, abych ehm, si udělal představu, jak vypadá ta situace hmm, Velice jednoduchý příklad. Další jsou v těch dokumentech, ale zvýšit um, počet jazyků v překladovém centru znamená zvýšení um, počtu zaměstnanců, což jde proti povinnosti snižovat počty zaměstnanců. Um, pokrytí služeb z řadě zemí, které dělají, poskytují agentury což je náš případ, musíme vydat další peníze, pokud eh, chceme pokryt všech 28 zemí. Nebo když v legislativní proces parlamentu požádají konkrétní agenturu, aby participovala na nové platformě, kde spolupracují členské státy, boji proti nedeklarované práci, Mm, legislativní mm, návrh může říct, že to neznamená další zdroje ve skutečnosti, ale když alokujete zdroje, tak to je jeden další příklad. Zbývající otázka, co se týče výběrových řízení, my spolupracujeme s komisí. To, o čem diskutujeme mezi agenturami, je tedy, jak úzce spolupracovat klastry agentur, pro specifické úkoly, například Agentura pro základní práva, eh, gen, spolupracuje s Genderovým institutem ve Vilniusu a podobně. K rozpočtu paní Smith ehm, my připravujeme rozpočet v agenturách předkládáme komisi, která pak navrhuje rozpočet parlamentu a radě. V tom procesu jsou mezery, o kterých mluvíte. A můžete se vždy mm, položit otázku, jak hodně by se toho měla agentura účastnit, jaký dialog by tam měl probíhat. Je tam vždy prostor ke zlepšování, jak tedy e, vyjasnit některé tyto otázky. Co se týče Mm, zprávě o reformě emise, co je tedy, co je užitečné, jaké informace jsou potřeba, na to bychom se mohli podívat. Dále mm, děkuji tedy za otázku kolegovi, my jsme se viděli v Vídně, e, my velice oceňujeme, když poslanci přicházejí na naše jednání, buď v centrále nebo zde v Bruselu. Zase máte pravdu, v té komunikaci naše stránky by se daly zlepšit. Eh, děkuji, že jste nás, eh, že nás do toho tlačíte, my zvážíme možné zlepšení. Možná to nebyla potom taková poptávka, ale je hezké, když jak si je poptávka, takže to je dobrý, dobrý, eh, dobrá pobídka správným směrem. Děkuji a děkuji zpravodaj. Ja, vielen Dank. Ich ziehe es vor, dass die Kollegen dann lieber noch... Děkuji. Hmm, možná, že kolegové pak se budou moci ještě doptávat, ale teď skutečně omezíme možnost odpovídat. The questions, I will start with the two questions. Mm, děkuji. Um, co se týče Eh, implementace rozpočtu a to, že mm, agentura je nová v roce 2014 to bylo 97% ta implementace, takže to není špatná míra k té chybovosti a mm, vymáhání prostředků. Druhá otázka, eh, že možná nebylo to jasné z mého prohlášení, já jsem netvrdil, že dnes je nová ta agentura, ale v, v roce auditu byla, protože dvůr auditoval naše dohody z roku 2012, takže to byl mm, druhý plný rok tedy fungování, takže bylo relativně nové. Teď je EIT stabilizována, ehm, operační výsledky, ehm, významně se zlepšily naše postupy, proto jsme byli svědky pozitivního trendu, což ehm, zohledňuje i mm, dvůr. Takže tehdy jsme byli noví, teď ne. Co se týče mm, obratu, tedy zaměstnanců, fluktuace zaměstnanců, tak to je, to byl závažný problém. My máme jak, jaksi exitní interview, exitní pohomor, abychom zjistili, proč je tam taková fluktuace. A ukazuje to čtyři hlavní důvody. Jeden z nich nedostatek jasné perspektivy v EIT. V minulosti tam neprobíhal systém reklasifikace, oceňování žádné eh, kontrakty neomezeného trvání, takže to mnoho zaměstnanců jmenovalo jako důvod. Dále obtížné pracovní prostředí, vysoká nestabilita managementu a velký, velká pracovní zátěž, protože tam bylo málo zaměstnanců, kteří museli pokryt eh, práci těch, kteří nebyly zaplněny. Dále poměrně málo atraktivní balíček platový, protože v Maďarsku je korekční eh, koeficient, eh, který je nízký ve srovnání s jinými členskými státy a vzhledem k životním nákladům a také ze soukromých důvodů. Takže ty první tři důvody eh, jsme přijali celou řadu kroků, abychom toto omezili, tuto fluktuaci. Jednak jsme provedli audit řízení, eh, co se týče volných míst a také jsme podnikli příslušné kroky, eh, systém reklasifikace eh, v roce 2014, dále změny managementu. Již nyní vidíme pozitivní trend. Nikdo neodešel z EIT ani nerezignoval od léta. Ve skutečnosti jsme měli nárůst o 15 6 nových pracovníků přišlo. Očekáváme, že trend potrvá a že budeme mít plný stav během tohoto roku. Děkuji vám, doufám, že jsem pověděl na ty tři otázky, které padly. Herr Alias von Frontex, bitte. Pan z Frontexu. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týká uh, Otázky slabin v systému eh, toho přidružení těch eh, faktur dodavatelů. To se týká eh, hlavně veřejných institucí, které nemají centralizované účetnictví. U soukromých entit tam to velký problém není. Kromě toho v dalším v další proceduře tohoto druhu přes léto 2014 zhruba 90% všech dodavatelů ze soukromého i veřejného sektoru nám zareagovalo na průzkum a když eh, dovolíte, dám vám jeden příklad. Například v Itálii což je jedna z hlavních hostitelských zemí našich operací. Spolupracujeme s italským ministerstvem vnitra jakožto příjemcem grantů Frontexu, ovšem implementace jednotlivých grantů se provádí decentrálně. E, jsou to finanční policie, karabiněry, guardia, costiera, a další. Eh, a Frontex bohužel nemá vliv na to, jakým způsobem se mm, budou provádět národní rozhodnutí o spolupráci s Frontexem. To už je v působnosti členského státu. Co se týče dostupnosti nebo eh, nasazení technických zdrojů, my jako, eh, my jako vždy před tím, než začneme nasazovat zdroje z technického, z našich te- technických rezerv, eh, což samozřejmě nám dodávají členské státy společně s popisem technických schopností těchto zdrojů a my z nich vybíráme nejvhodnější. No a potom žádáme členské státy, aby je tyto sami nasadili do našich operací, takže není ze 100% garantováno, že eh, jak tady zaznělo, udělají členské státy to, co nám na začátku řeknou, ale my e, se snažíme ze všech sil, abychom předešli takovéto krátkodobé změně názoru na straně členských států. Co se týká toho plnohodnotného mechanismu na stížnosti, to e, je jedno z doporučení Evropského ombudsmana. A e, je to vlastně vlastní iniciativa, ombudsmana, my jsme neodmítli tento mechanismus zavést z nedostatku zdrojů, ale eh, požádali jsme, abychom se s Evropským ombudsmanem mohli sejít, abychom si mohli vyjasnit, jaký rozsah eh, tento nástroj na stížnosti má mít. Protože eh, jsou zde nejasnosti ve věci toho, zda vůbec máme mandát takovýto mechanismus vytvářet. Takže Toto budeme dále řešit s evropským ombudsmanem a pak uvidíme, jak to budeme implementovat. No a nakonec, co se týká viditelnosti, Frontex má vlastní webové stránky. Máme eh, webovou stránku a facebookovou stránku, ne pro agenturu jako takovou, ale pro jednu z hlavních akcí Frontexu máme také kanál na YouTube a budeme také aktivní na Twitteru. Takže tolik k tomu. Děkuji die eu za eu mhm. mm, eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Tři sídla agentury jsou specifikována v našem zakládacím nařízení takže momentálně s tím nemůžeme udělat nic moc, ačkoliv si uvědomujeme, že se s tím pojí dodatečné administrativní náklady, ale snažíme se naše zdroje využívat co nejúčinněji a aplikovat moderní technologie, například videokonference. A e, to tedy e, každodenně mezi Štrasburkem a Talinem. E, v našem záložním sídle v Rakousku nemáme žádné stále zaměstnance. Co se týká webových stránek, v polovině roku 2014 jsme vytvořili webové stránky. Ano, jsou pouze v jednom jazyce, ale předpokládáme další jejich rozvoj v roce 2015. Bude to k dispozici ve čtyřech jazycích, anglicky, francouzsky, německy a estonsky. Děkuji. Frau Ross, Esma, bitte. Paní Ross, Esma, prosím. Eh. Děkuji vám. Eh, ke stejnému tématu webových stránek my bohužel procházíme teprve procesem, abychom zlepšili webovou stránku. Promiňte, začala jsem mluvit německy, omlouvám se. We are going through a process to... Procházíme procesem eh, zlepšování našich webových stránek. Začali jsme projekt, zahájili jsme projekt na toto. Hlavní stránka je v angličtině, ale snažíme se překládat eh, hlavní dokumenty, aby byly k dispozici v jiných jazycích Nemáme ještě Facebook, jsme na Twitter a LinkedIn, ale je e, dobré se podívat na ten Facebook. Pak jste zmínil tu otázku těch vysokých mm, gradeů. Mm, to já ho, já si nejsem vědoma v ESMA, ale mm, můžu se na to podívat. Und Herr Bau für die Ära vám, paní předsedkyně. Já se chci především vrátit k otázce, mm, kterou jsem slyšel pětkrát ve výboru a chci zopakovat, že fungování Evropské železniční agentury je Eh, koncentrováno v jednom místě. Všichni pracují v naším um, v našem sídle Andesien a pak máme konferenční um, zařízení v Lille. To je, je to politické rozhodnutí, já sám eh, s tím nic neudělám. Pokud to chce mm, politická úroveň změnit, tak prosím ano. Eh, mm, přijmete příslušné závěry, my to budeme implementovat. K druhé otázce mm, k rekrutování zaměstnanců. E, zodpovědný ředitel je tady. E, dívali jsme se na to a budeme e, nyní, nyní budou navázány kritéria z, z, z které mm, budou v tom oznámení volného místa, budou aplikovány v celém procesu. Co se týče mm, webových stránek, podobně jako jiné, nyní zlepšujeme ten layout a návrhy z vaší strany jsou samozřejmě vítány. Děkuji. Vielen Dank. Děkuji. Nikdo jiný se nepřihlásil do diskuse. Přeje si re, účetní dvůr ještě slovo? No, sim, simply to perhaps comment on... Já bych asi jenom okomentoval otázku eh, od pana Šonce, co se týká střetu zájmu. Já bych rád řekl, že účetní dvůr eh, neustále na toto téma dohlíží ve veškeré své práci i při auditu agentur. Eh, v případě EFSA neměli jsme důvod vydávat jaké, jakékoliv poznámky ke střetu zájmu, ale víme, že oni sami zaznamenali zlepšení v implementaci svých politik a pravidel a snaží se vyhýbat se konfliktům, střetům zájmu nebo jakýmkoliv rizikům střetu zájmu. Co se týká následné zprávy ke zvláštní zprávě o střetu zájmu, účetní dvůr obvykle Eh, nechá uplynout rozumné množství času od té zvláštní zprávy k její následné zprávě a v tomto případě zprávy o střetu zájmu, ta je zhruba dva roky stará a zatím se nepředpokládá, že bychom na ní navazovali, eh, každopádně tedy ne tento rok, pravděpodobně ani příští rok. Nicméně beru na vědomí, že tento bod byl zmíněn. Vielen Dank. Děkuji vám za komisi. Tady máme zastoupenou řadu generálních ředitelství. Eh, přeje si někdo z dam a pánů ochopit se slova? Není tomu tak? V tom případě děkuji aspoň přesto za to, že jste přišli. Chtěl jsem, chtěla jsem právě dala zpravodajovi slovo, dát zpravodajovi slovo, ten to nechce, ale v tom případě děkuji agenturám, eh, tím eh, tedy uzavírám bod 9, každopádně zůstáváme v jednání a kdyby si kolegové ještě přáli vyjasnit dodatečně nějaké otázky, tak je třeba je zaslat sekretariátu a my je pak zprostředkujeme dál příslušným agenturám. Tím se dostáváme k bodu číslo 10, to jsou společné podniky. Máme tady Artemis, Eniak, ITER a všechny ostatní. Eniak, vidíte, říká paní předsedkyně. Vom, no. Also ich möchte... Dovolte. Já vás tady nerada přerušuji, ale my musíme pokračovat a proto by bylo dobré, kdyby No tedy ve vaší platové třídě byste měli umět opustit sál bez hluku. Já bych ráda pokračovala, protože pokračovat musíme. Mohli byste prosím pěkně opustit místnost? Nicht zu fassen. Nicht zu fassen. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážení poslanci výboru KONT, jako v předchozím případě úřední věstník EU z 16. prosince 2014 je výlučně věnován výroční zprávě eh, účetního dvora k legalitě a regularitě eh, sedmi evropských společných podniků za účetní rok eh, do 31. prosince 2013. I v tomto případě zde máme souhrn s přehledem všech těchto zpráv společné podniky jsou e, veřejně soukromá partnerství, na kterých je účastná komise a veřejný a soukromý průmysl, akademici a v některých případech také členské státy. Kromě jakýkoliv příspěvků, které činí Evropská unie prostřednictvím komise. Ti zbylí veřejní a soukromí partneři také přispívají na financování aktivit podnikaných v rámci společných podniků. Tyto podniky jsou velice viditelné a hrají důležitou roli v implementaci výzkumné politiky v konkrétních eh, špičkových oblastech, například co se týká rozvo- eh, rozvoje vývoje fúzní energie, eh, nanoelektroniky, vodíkových článků, čisté dopravy, jednotného evropského nebe, inovativních léčiv a nebo vnořených počítačových systémů to je oblast, kde Evropská unie prostřednictvím pákového efektu zužitkovává své cené příspěvky v oblastech, které jsou naprosto zásadní pro evropské občany i pro oblast inovace a výzkumu jakožto um, motory uh, rozvoje a vývoje. Auditní zpráva účetnictví za rok 2013 zahrnuje kombinaci finančních uh, auditů a auditů o plnění pravidel. Eh, auditní přístup účetního dvora zvlášť zdůrazňuje přeskum ex post auditů podnikaných těmito společnými podniky a nebo externími auditory. Eh, takovéto ex post audity představují klíčový kontrolní nástroj, který zajišťuje přesnost a způsobilost vyžadovaných nákladů v rámci těchto společných podniků. Účetní dvůr dospěl k závěru, že všechny společné podniky produkovaly, vyprodukovaly spolehlivá účetnictví. U tří máme kvalifikované stanovisko k účetnictví za rok 2013 a ještě jeden další společný podnik pak dostal eh, poznámku k legalitě a regularitě u transakcí, které, pod, eh, které jsou jaksi podkladné vůči tomuto účetnictví. Kvalifikace těchto stanovisek společných podniků leží v oblasti auditu ex post. V případě chybovosti u podniku iniciativy pro inovativní léčiva tam se toto týkalo prahové hodnoty materiality 2%, eh, což je stanovisko vydané, eh, což je stanovisko podobné stanovisku k účetnictví za rok 2012, ačkoliv jsme v chybovosti zaznamenali zlepšení, která se snížila tedy z 5,8% v roce 2012 na 2,3% v roce 2013. V případě společných podniků Artemis a Eniak audit ex post byl delegován národním zakládacím orgánům. Eh, informace, které jsou k dispozici o implementaci strategií ex post auditů, nebyly dostatečné tak, abychom si udělali závěr, zda tento klíčový kontrolní nástroj funguje efektivně nebo ne. Toto stanovisko je velice podobné k tomu vydanému k účetnictví za rok 2012, ačkoliv došlo k určitému zlepšení při získávání a analýze informací z, ná, z národních zakládacích orgánů. K tomuto konkrétnímu tématu bych rád dodal, že eh, organizace auditu ex post eh, u nového společného podniku Excel, eh, který je vlastně spojením Artemisu a Ajňaku, počínaje černem 2014 má e, používat stejné auditní procedury jako ostatní společné podniky, to znamená méně delegování na národní orgány, což by mělo společnému podniku Excel pomoci překonat problémy, které vyvstávají z delegování auditů ex post na národní auditní orgány. Co se týká projektu ITER, e, výroční zpráva zahrnuje komentáře, o finančních příspěvcích eh, Evropské unie na tento projekt, ale vzhledem k tomu, jak je toto důležité téma, se účetní dvůr v roce 2013 rozhodl upozornit čtenáře zprávy eh, zejména eh, poznámkou, kterou upozorňujeme na něco, co není vyloženou chybou a tedy se nejedná o důvod pro kvalifikované stanovisko, ale je to otázka stejně důležitá a zaslouží si zdůraznění. Kromě těchto stanovisek Účetní dvůr zdůraznil několik důležitých otázek a indikoval, že zde je stále ještě prostor pro zlepšení, a to v celé řadě důležitých oblastí, například implementace rozpočtu, interní kontrolní systémy, prevence a monitoring střetu zájmu a otázky týkající se monitoringu a reportingu o právech duševního vlastnictví, které vznikají na základě výzkumných aktivit. Eh, s těmito, eh, tyto komentáře jsou eh, detailně rozpracovány v konkrétních zprávách jednotlivých společných podniků, ale přehled těchto komentářů je takhle, také podán v příloze k schrnutí. Opět došlo k pokroku, ačkoliv zde je stále prostor pro zlepšení. A to jak procedurálně, zejména co se týká strategií implementace ex post auditu a v některých případech i v oblasti mechanismů řízení nákladů. Účetní dvůr také přeskoumal záměry eh, druhé, druhé evaluace v mezidobí ze strany komise a zjistil, že výsledky jsou pozitivní, přičemž podal několik doporučení pro každý společný podnik. Nakonec eh, mi dovolte stručnou poznámku k změnám, které ovlivní jednotlivé provozní rámce jak společných podniků, tak toho, jakým způsobem účetní dvůr bude provádět audity do budoucna. Jak víte, v květnu 2014 Rada přijala zakládací nařízení pro příští generaci společných podniků. Většina z nichž bude fungovat v rámci programu Horizon 2020. Dva nové společné podniky byly rovněž vytvořeny, tedy Biobased Industries a e, posun na RAID, na disková Polarade. Eh, k tomuto proběhlo několik diskusí, řešili jsme model zodpovědnosti eh, k těmto společným podnikům, přičemž velice důležitá otázka je otázka odděleného absolutoria. Návrh je takový, že co se týká agentur EU, tak společné podniky podle článku 208 finančního nařízení budou mít možnost, aby jejich účetnictví přeskoumal nezávislý externí auditor, a to počínaje finančním rokem 2014. Účetní dvůr samozřejmě bude hodnotit výsledky těchto soukromých externích auditorů, až ti to budou předkládat svá auditní stanoviska o, um, o, o, o řádnosti účetnictví. Děkuji vám za pozornost a jsem připraven zodpovědět otázky. Děkuji vám. Jsme v nepříjemné situaci, protože jsme skutečně v časové tísni. Proto bych vás ráda požádala, abyste se připravili na tři minuty a nepomůže nám nic, když budete tady prostě číst všechny papíry, co jste si připravili. Řekněte nám podstatné výsledky, protože jinak se dostaneme do velikého spoždění, pan Wild. Není to poprvé, co účetní dvůr vyjadřuje, um, vydává stanovisko s výhradou k těm z těchto konkrétních důvodů s ohledem na um, legalitu a regularitu všech transakcí. Připomínám, že členské státy kofinancují um, nepřímé akce a přispívají do výzkumu a také, na výzkum a také eh, musí zohledňovat výdaje. Eh, v této chvíli je obtížné um, zhodnotit práci národních um, orgánů, aniž by bylo možné dělat audit. Proto není možné dělat, není možné dělat audit těch národních financujících orgánů proto jsme delegovali audit ex post a chci zdůraznit, že účetní dvůr akceptuje, že národní postupy, které um, mají mm, mm, zohledňovat uh, ty eh, náklady a vydávat eh, to stanovisko, mohou udělat. My jsme v posledních letech podnikli další kroky. V roce 2013 jsme vytvořili eh, část těch transakcí, které jsou ex post auditovány a mm, přesahují 50 všech transakcí. Míra chybavosti byla velice nízká. Nicméně nemáme důkazy, o tom, jaké postupy členské státy použily pro dosažení těchto závěrů. My jsme se pokusili doplnit informace, které jsme poskytli v roce 2013 eh, tím, že jsme pracovali kontrolní seznam s hlavními prvky ex post, ex post auditu, který eh, poskytuje jaksi rozumnou jistotu to jsme, to jsme se podělili s účetním dvorem a aplikovali jsme to v přímé interakci s národními financujícími orgány. Dokončili jsme hodnocení Rakouska a Belgie jako střední přispěvatele, Německo, Francie velké přispěvatele, Rumunsko malý přispěvatel. Všechny pokrývají 54,1 všech grantů. A mm, podle našeho názoru existují důkazy o tom, že to, ten výsledek, to stanovisko je rozumné. Ale budeme pokračovat v tomto roce v této činnosti. Každá organizace má 13 zaměstnanců a mají tuto práci vedle svých jiných povinností. V roce 2015 budeme mít více než 90 grantů eh, zhodnoceno v auditu. Kromě toho, prvnímu desátý jsme pozvali do Bruselu zástupce národních orgánů Evropské komise a účetního dvora na workshop k výměně informací, prezentovat systém, který používají, e, zdůraznit očekávání a identifikovat nejlepší praxe. A budeme pokračovat v této aktivitě. A my čekáme, že um, úroveň důkazů bude, doufejme, uspokojivá pro uh, účetní dvůr. Děkuji. Vielen Dank für... Děkuji vám. Za paní Lošte, prosím, tři minuty. Thank you very much. Děkuji. Já chci poděkovat účetnímu dvoru mm, za celkově pozitivní zprávu, což ukazuje významný pokrok od minulého absolutoria. Jak jste si možná všimli, chybovost klesla z 5,8 na 2,3 v roce 2013. My samozřejmě víme, že to je stále nad cílem 2%, ale byly mm, výsledky té činnosti, které byly eh, no, podniknuta EMIA. Je to z důvodu mm, účasti nových entit, které nemají zkušenosti s FP7 nebo s malými středními malé střední podniky, my implementujeme opatření pro jejich podporu, aby mohly lépe dodržovat pravidla. Například máme veřejné eh, pokyny na internetových stránkách, konkrétní training pro malé střední podniky a jiné beneficienty a v tom budeme to bude pokračovat. Poslední trénink proběhl v listopadu, tam bylo 60 účastníků, další je na programu na březen. Kolektivní opatření na mm, mm, získávání prostředků zpět. Nyní probíhají ex post audity 30 eh, všech um, um, pohledávek je předmětem auditu. Samozřejmě jsme rádi, že um, stanovisko um, účetního dvora bylo dobré a to podporuje dobrý finanční management. Je důležité se zaměřit na rizika, ale také mm, na to, zda to poskytuje dobré výnosnost pro společnost. A je třeba zvážit mm, benefity, které to přináší, jako jsou nové léčby nebo mm, konkurenční prostředí v přírodních vědách. Děkuji. Děkuji vám. A Zajita, prosím, Zajta. Uh, děkuji, paní předsedkyně, eh, vážení pane zpravodaj, vážení poslanci, děkuji vám za příležitost představit vám to, čeho jsme dosáhli v oblasti naší práce vzhledem k poznámkám účetního dvora. Projekt ITER je mezinárodní vědecký obrovský projekt obrovských rozměrů, který má i jaderný rozměr. Máme sedm partnerů po celém světě a těch sedm partnerů vytvořilo sedm organizací, z nichž eh, společný postup pro fúzní energii je jeden. Eh, naši práci koordinuje centrální organizace, která se jmenuje International ITER Organization, která definuje požadavky na to, co musíme dělat a co musíme vyprodukovat. Projekt ITER má za cíl vybudovat eh, jadernou fúzi jako nový energetický zdroj, eh, čímž podpoříme politiku eh, boje proti změně klimatu, ale zajistíme si tím také bezpečný přístup k energii. Krátkodobě přispíváme také k růstu a tvorbě pracovních míst, mimo jiné tím, že podporujeme inovaci. Eh, protože my do projektu ITER dodáváme pokročilé technologie na samé špici technologického poznání. Eh, projekt ITER je jednoznačně vědeckou výzvou, ale jedná se také o spolupráci bezprecedentních globálních rozměrů Máme sedm organizací, které spolupracují po celém světě na něčem, co je velmi technicky složité, ale i vzhledem k řízení je to velmi náročné, protože centrální organizace stanovuje požadavky toho, co my musíme dodávat a každá z domácích agentur musí dodávat eh, materiálně i, i tyto výsledky, což znamená, že my za ně musíme platit ehm, International ITER Organization čelí určitým výzvám, které jsou popsány v hodnocení této organizace a zjištěna byla, zjištěny byly určité nedostatky, které naopak znamenají změnu požadavků. To znamená, že naše technické nákresy se mění i během toho, kdy stavíme své konečné produkty, což znamená velké výzvy mimo jiné z nákladového hlediska Ehm, máme zde i externí faktory, jako je například nehoda ve Fukushimě, která eh, nás hodně ovlivnila, změnila technické požadavky, tak aby se zajistilo, že to jaderné zařízení, které budujeme, bude dost bezpečné. Účetní dvůr vás upozornil na ehm, nákladový rozměr projektu ITER eh, a ten je naopak velmi úzce spjat s programem. A já začnu právě programem. Ten, kterým se momentálně řídíme, není realistický. Všech osm organizací, jak ty domácí agentury, tak ta centrální organizace ITER uznali, eh, že ten cíl realistický není a potvrdili to také nezávislé, nezávislá hodnocení. Eh, fakt, že tento program není realistický, je, eh, se tak děje z důvodu právě nezralosti těch technických designů, ale také mimo jiné, protože to je první vědecko-jaderný megaprojekt svého druhu, eh, u kterého existuje tato bezprecedentní globální spolupráce. A z těchto důvodů teď probíhá revize tohoto programu, která má být představena eh, Radě International ITER v červnu letošního roku. Vzhledem k tomuto brzy revidovanému programu je náležité poskytnout také hloubkový přeskum odhadovaných nákladů, protože to spolu úzce, úzce souvisí. Náklady jsou mimo jiné ovlivněny nejenom tedy nezralostí designu, ale také eh, nedostatkem schopností mezinárodní organizace řešit problémy, když se něco pokazí. Nicméně fúzní energie eh, je něco, je oblast, kde se snažíme stlačovat náklady eh, společně s IO a chceme optimalizovat jak nákladovou stránku, tak stránku výběrových řízení. Děkuji. Děkuji. Pan zpravodaj je kolega Černecky za a za ITER. Emil taky. Kolega Čarnecký, prosím. Danke schön, Frau Vorsitzender. It's really late and... Děkuji, už je pozdě a to je důvod, proč budu velmi stručný. Mám tři konkrétní otázky na Excel. Artemis a Eniak, které dostali Mm, stanovisko s výhradou účetního dvora třikrát v roce 2013. Eh, my jsme mm, my jsme vzali na vědomí co, potření, které již přijali na vyřešení těch problémů. Nicméně stejně mm, bylo eh, výsledek, eh, teda stanovisko s výhradou na rok 2013 na základě nedostatečných informací ohledně ex post strategií auditu. Moje otázka se týká počtu mm, kvalifikovaných mm, stanovisek. Prosím, vysvětlete váš eh, názor. Za druhé, jaké eh, kroky jsou potřeba abychom se vyhnuli podobnému problému. A na závěr ehm, zvážil, že společné ehm, podniky ehm, budou mít dostatečné, dostatečně dobré stanovisko vzhledem k tomu, že parlament již požádal účetní dvůr o vysvětlení. Vzhledem k společným technologickým iniciativám pro inovativní léčiva, druhý rok již pořadí je chybovost nad Prahem významnosti 2% a e, dvůr vydal kvalifikované stanovisko již druhý rok. Chybovost klesla ve srovnání s předchozím rokem. Jaká další opatření byla přijata za účelem redukovat chybovost na akceptovatelnou úroveň? Hmm, druhá otázka. Účetní systém eh, týká nákladů na léčiva, již to bylo identifikováno v předchozím stanovisku, kdy e, očekává eh, agentura, že bude tento problém vyřešen. Já mám, tedy je mi to ctí se věnovat ITER a mám tři krátké otázky. První je otázka, kterou jste již zmínili, to se týká harmonogramu, eh, jak dosáhnout pokroku. Můžete eh, se vyjádřit k tomu novému eh, postupu, můžete nám říct, co již teď víte. Druhá otázka je vaše politika pro právo duševního vlastnictví. Jak se zdá, účetní dvůr má určité výhrady k přijatému postupu. Můžete vysvětlit, proč jste mm, se rozhodli, že budete řešit otázku práva duševního vlastnictví takto. Dále tady měla být dohoda, která již byla podepsána se Španělskem v roce 2007, aby byl stále, stále prostory k dispozici. Ehm, kdy e, to vyřešíte, abyste mohli na toto snížit své náklady? Mám tady dvě přihlášky kolegů, které vezmu rovnou na řadu pan kolega Šolteř. Za eh, besedo. Eh, tudi jsem se bom navezal na program ITER, ki je... Také já se chci věnovat ITER. Eh, toto je jeden z nejméně finančně um, zdravých programů. Také to je program, který eh, vede k, mm, k tomu že většímu financování z jiných programů. V roce 2011 náklady na ITER stouply nad odsouhlasený strop a jak se zdá v budoucnu, to financování nebude dostatečné. Ve víceletém finančním rámci ITER nebude snižovat svůj rozpočet, ale škrty proběhnou po roce 2020. ITER je finančně velice ne, ne, nejasný program a máme pochybnosti o tom, zda to vůbec přinese nějaké ovoce. Takže já chci vědět, zda máte nějaké argumenty, které by ukazovaly, že ten program je dobrá investice. Je faktem, že, že tento program je obrovský. A to nás znepokojuje. Podobně velké programy mohou vést k úplně jiném, jiným výsledků a proto je třeba je kontrolovat velice eh, efektivně a e, to také s pomocí jiných institucí. Mě by zajímalo, zda stávající indikátory jsou dostatečné hodnocení všech programů. Děkuji, já jsem se také sama přihlásila chtěla, mám to určitou, je tady výhradou EMI 59,4 eh, milionů eur a to se týká především mm, žádosti o náklady, o zaplacení nákladu, ale to není vlastně součástí mm, procesu. Jak to znamená, co to znamená, že Evropská unie platí svou část, zatímco soukromí partneři nikoliv? já, mě to tak dělá s trochu starosti, protože to se týká podstaty a proč máme tak málo informací o vás. Já jsem tady opravdu hodně hledala, ale málo jsem toho našla. Chtěla bych, abychom začali s Excelem. Prosím, pane Vilde. <clears throat> Thank you. Uh... Děkuji. První otázka se týká podniknutých kroků, abychom vyřešili tento problém. Uh, Fakt je, že v roce 2011, kdy proběhlo první stanovisko s výhradou, jsme zjistili, že strategie sledovaná národními úřady se týká jaksi střednědobých plateb a Clear, clearing řeší až úplně na konci projektu a závěrečná platba je také předmětem auditu. No a když jsme to zjistili, tak jeden z našich dvou společných projektů Artemis změnil strategii auditu ex post, to pak um, validovala řídící rada a proběhl audit. No a ENIAC se rozhodl, že ačkoliv projekty se nedostaly do té fáze, kde se aplikuje audit, proběhl Eh, proběhl sběr vzorku, kdy národní orgány provedly cross-checking všech transakcí v tom vzorku a ten vzorek byl vybrán podle eh, procedury monetární jednotky v rámci rámcového programu 7. No a reakce všech národních úřadů byla velmi rychlá a v tom smyslu, že podle jejich tehdejších procedur byly ty byly ty transakce řádné, identifikováno bylo pouze několik administrativních chyb, ale nevedlo to k navracení peněz, protože nedošlo ještě k provedení té závěrečné platby. V roce 2012 jsme v tom vzorkování pokračovali a společný eh, podnik eh, Artemis a Eneak měli již první projekty ve fázi dokončování. V té situaci jsme e, zavedli, a, a to tedy v Artemisu a Eniak to bude dělat od příštího roku, ještě jeden dodatečný formulář, ve kterém členské státy potvrzují, které transakce, které se dostaly na konec toho projektu, byly odevzdány e, k auditu a ověřování. No a začali jsme sbírat tyto informace o počtu auditů ex post provedených na konci projektů. Tato čísla se teď konsolidují a vykazují, že většina členských států podává eh, evropské projekty ze 100% k ověření a nedělají vzorkování. Některé jiné vzorkování stále dělají. A vzhledem k tomu proporce transakcí v této oblasti je velmi vysoká. Nicméně účetní dvůr i nadále vyjadřoval jaksi stanovisko s výhradou, protože jsme neměli podrobné informace, co se týká těch postupů které členské státy aplikují při provádění auditu ex post. Taková byla situace na konci roku 2013. A podle našich informací je toto právě základní důvod pro tu výhradu. V roce 2014 jsme pak prováděli hodnocení všech národních auditních procedur, alespoň jejich velké části. Podařilo se nám zvládnout 54 procent hodnocených transakcí a teď na, tom, teď na tom pracujeme dále a doufáme. A to už myslím, že to už je třetí otázka, do jaké míry předpokládáme, že toto bude dostatečné. My očekáváme, že e, ty výsledky sebrané prostřednictvím e, auditu ex post na konci projektu, e, že to hodnocení těch procedur a pokud to bude nutné, tak ještě i doplňkové aktivity budou užitečné a že pokryjeme eh, téměř 100% všech možností. Ehm, společný podnik Excel eh, přejal eh, odpovědnost Artemisu a Eniaku a projekty, které jsou ještě zahájeny v rámci Artemisu a Eniaku, budou pokračovat podle stejných finančních pravidel jako rámcový program 7. To znamená, že dotlačíme dokonce tento postup a poté budeme pokračovat v hodnocení a výměně procedura v ověřování úrovně jištění, které nám národní orgány budou poskytovat. Pro nové projekty Excel, jak účetní dvor říkal, máme zcela jiný postup. Eh, samozřejmě my, jsme, eh, my, my, budem, my povedeme i auditní oblast a neočekáváme jakékoliv nepravidelnosti. Děkuji, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. K první otázce, co se týče chybovosti, eh, ta chybovost ehm, je 2,3 klesla od minulého roku, což je výsledek kroku, které byly přijaty a samozřejmě budou pokračovat. Hlavní zaměření bude zabránit opakování chyb. Proto budeme pokračovat v preventivních opatřeních, jako je organizace finančních workshopů a budeme dále eh, aktualizovat eh, finanční pokyny provádět ex ante kontroly a certifikáty finanční. Budeme hledat zlepšení, aniž bychom vytvářeli další uh, další zátěž pro beneficienty. Máme poměrně široké pokrytí um, požadavků těch beneficientů, máme ex post audit 40 což je poměrně vysoká e, míra. A mm, množství e, sežení návratnosti bylo 251 tisíc. Beneficienti, kteří e, participovali, budou samozřejmě informováni o tom, jaké chyby se jednalo. Mm, co se týče validace účetních systémů, tak mm, došlo ke komplexní validaci účetního systému v roce 2011 a 2012. V příštím validaci, co se týče implementace ex post výsledků, mm, končeny v prvním čtvrtletí 2015, kdy byla aktualizována validace. Třetí otázka Mm, se týče 49 milionů rez, mm, reziduální chybovosti, mm, tady to budu muset odpovědět písemně. Já jsem byla jmenována 16.12. a toto číslo mi není povědomé. 49 milionů máme rezervu na 59 milionů. Co se týče střednědobých pladeb pro beneficienty a pro odhadovaný příspěvek TA k operačním výdajům 2013 máme rezervu 106,2 miliard euro. Se, finanční reporting e, vždy kontroluje tato čísla, ale rádi vás budeme kontaktovat s dalším vysvětlením, pokud bude potřeba. ITER čtyři minuty. Děkuji. K harmonogramu již jsem řekla, že stávající harmonogram je nereálný. Evropská komise na to upozornila další důvod. Hmm, Eh, mm, co se týče těch pracovních prvků, bylo, že to nestanovili ti, ti, kdo to implementovali, ale proto, aby bylo politicky akceptovatelné datum a ti, co dělali tu práci, neměli možnost říci, že to není reálné vzhledem k zdrojům. Tentokrát se to dělá opačně. Ti, co implementují práci, také dávají své stanovisko a input od, k tomu, jak dlouho to trvá. To nyní bylo začleněno do databází, bylo to e, validováno, všechny prvky pracovního plánu budou muset být optimalizovány, aby bylo vidět, kde jsou kritické prvky, které definují pokrok a dostatečné finanční lidské zdroje. Mm, to je samozřejmě proces optimalizace, který nějakou dobu trvá, bude muset probíhat až do léta. Centrální organizace IO bude mít nového generálního ředitele příští měsíc, který bude muset převzít odpovědnost za nový reálný harmonogram. Když přejdeme k otázce investic a dobré návratnosti, ITER a rozvoj nefůze je, vývoj je vysoce rizikový, ale také je tam mm, vysoký potenciál. Proto se to podaří, systém se úplně změní. Budeme schopni poskytovat energii, kterou technologický průmysl rozvinuté země jako Evropa potřebují, metodou, která nebude mít vliv na životní prostředí ani klima. Jako takové také masivně ovlivní globální ekonomiku. Energetická ekonomika sedmi partnerů v projektu ITER za 12 hodin tedy eh, energetická, mm, celá energetika 12 zemí, 7 eh, zemí odpovídá 12 hodinách ITERu. Takže musíme ty um, náklady samozřejmě kontrolovat. Centrální organizace um, se zabývá náklady a je důležité, abychom měli vysoce respektovaného Evropana, který převezme funkci generálního ředitele. Samozřejmě toto obsahuje celou řadu možných opatření na omezení nákladů, které tady nebudu vysvětlovat. Máme také podrobné mechanismy pro odhad nákladů. Děláme to na různých úrovních, na systémové úrovni. Když pak na úrovni kontraktu, tak si musíme uvědomit, eh, že jak, se, jak je systém rozdělen na kontrakty, závisí na tržní situaci. Je to něco, co se ehm, implementuje blízko toho mm, trhu. Takže náklady na kontrakt není něco, co bude mnoho let dopředu, protože pak už to bude, nebude aktuální. Na systémové úrovni chceme a chceme zachovat eh, nákladové odhady. Účetní dvůr hmm. správně kritizoval, že odhady nákladů na úrovni kontraktu nejsou jednotné, nejsou centrálně registrované. S tím souhlasím, mně se to nelíbí. Chci to změnit, ale trvá to. Neznamená to ale, že neodhadujeme náklady na kontrakty. Ano, děláme to, ale decentralizovaně s těmi týmy, co to implementují, takže se to bude dělat lépe. K duševnímu vlastnictví. My jsme změnili politiku. Takže kontraktoři, kteří pro nás pracují a mm, něco tedy vynalezají na základě toho, co již vědí, mu již znají, tak právo na ty vynálezy eh, mimo fúzi, na to můžou mít tedy exkluzivní právo eh, kontraktoři, protože tak mohou lépe ty vynálezy dostat na trh. To je dobré pro evropskou společnost. Podporuje to inovaci. Máme samozřejmě možnost využívat v oblasti fůze, takže nehrozí, že nebudeme schopni dodržet dohodu s mezinárodními mm, partnery. Tato nová politika dělá, že je atraktivnější dělat biznis v této oblasti. Snižuje to tedy náklady. Jsem řekla čtyři minuty. Každé další, info- další informace můžete poskytnout písemně. Tím se dostáváme k po konci já dávám slovo ještě panu zpravodajovi, ale nechce už hovořit. V tom případě mi dovolte, abych velice srdečně poděkovala společným podnikům. Je mi to líto, že to musíme přerušit ale v blízké budoucnosti bychom si měli vzít eh, více času na takové diskuse. Děkuji vám srdečně. Dovolte, abych mezi náma přineme převítala členy výboru pro dopravu. Já ty musím přenechat Dereku Voganovi. Děkuji mnohokrát za to, že jste přišli a Gordon teď převezme předsednictví a já ještě srdečně přivítám členy výboru pro dopravu. Okay, colleagues, perhaps... Dobrá kolegové, tak eh, se pustíme do toho dalšího bodu, která bude takovým koncovým světlem dnešního dne. Je to zvláštní zpráva o letišní infrastruktuře financované z prostředků EU. Eh, rád bych řekl, že spolupředsedám s panem Krámrem z výboru TRAN a jsou tady i ostatní kolegové z výboru pro dopravu, což je velmi důležité. My ve výboru KONT tyto zvláštní zprávy bereme velmi vážně a myslíme si, že jsou tak vážné a tak důležité a tak podstatné, že je musíme prodiskutovávat i s těmi příslušnými výbory v parlamentu. Je to tedy taková nová iniciativa pro nás, ale jste tady srdečně vítáni, stejně jako vaši kolegové. Možná bych vás poprosil o pár slov na úvod, pane kolego Krámre. Já. Děkuji vám, pane Vogene. Děkuji také za dobrou spolupráci při přípravě tohoto zasedání a vůbec za nabídku mít společnou rozpravu mezi kolegy Kont a Tran. Všichni členové výboru pro Tran byli pozváni, několik jich přišlo, to mě těší. No, dovolte, abych na zahájení řekl pár slov ke zprávě účetního dvora. Velmi dobrá zpráva, absolutně velmi dobrá zpráva, já bych to neočekával, ale jsem optimista a za to chci poděkovat. Kvalita zprávy, ta tedy pro mě osobně eh, je dost děsivá. A mm, e, děsím se toho, když čtu, jakým způsobem byly použity evropské peníze na letištní infrastruktury. Často ty malé regionální letiště, malá regionální letiště leží v těsné blízkosti velkých letišť nebo regionálních letišť malých. To znamená, že tady je příliš málo cestujících, aby to mohlo, přibýt, aby to mohlo přinést zisk. Co se týče Německa, já pocházím z Německa a zkoumal jsem situaci německých letišť. Mohu vás ujistit, že to není nic jiného. Možná jste slyšeli, Kasselkagen 270 milionů se vynaloženo vytvoření tohoto letiště minulý rok 8,1 milionů deficit a toto letiště je v blízkosti Paderborn, Hanovru, Erfurtu a Dortmundu. To už máte pět letišť kolem dokola, které jsou ve vzdálenosti 50 až 90 kilometrů. A Odtud je možno jet do Frankfurtu a tady je, co já vím, x všech možných spojení. To znamená, tenhle, tohle letiště je jako zastávka taxíků, jako stanoviště taxíků. Přece nemůžeme dát tolik milionů na vytvoření stanoviště taxíku. To je smutné, ale to bohužel německá realita. Znáte taky letiště v Kornobě, 7 tisíc cestujících, 180 tisíc původně plánovali. No a proto máme x příkladů, ale tak to nelze postupovat. Proto je důležité posílit analýzu, zvážit, kde došlo k chybám, aby už se to nikdy neopakovalo. V Německu existuje přísloví, eh, mm, chyb se člověk poučí, ale jedna stačí. A co se týče zkoumaných projektů, eh, není možné, neprokazují užitek. Eh, docházelo ke spožděním v 17 ze 20 případů, jako Němec se tady nemůžu stěžovat, znáte ten případ v Berlíně a překročení nákladu u 9 z 20. Více než polovina nově vybudovaných infrastruktur vůbec nebyly plně využívány. Váš zpravodaj Eh, který zároveň předsedá teď, je zcela jistě, bude moci k tomu ještě něco říci. Myslím si, že takhle to nemůžeme nechat a musíme společně zvážit, jakým způsobem můžeme zlepšit financování letišních infrastruktur s ohledem na investiční plán, kde se jedná také o financování dopravních projektů. Řeknu vám příklad, jak katastrofální to je. Z Berlína do Varšavy před válkou jezdil vlak dvě a půl hodiny, dneska potřebují pět, protože za 25 let jsme nebyli schopni eh, uzavřít 50-kilometrovou ehm, mezeru, eh, protože tak proto se eh, neprovozuje tato trať a provozuje se autobusová linka. Bylo by bývalo možno z bylo by možno zachránit tuto tady, kdyby se tam investovalo pár peněz a Breslau se měla stát hlavním městem Evropy příští rok, ale to se nestane, protože tady není doko, doko, nebo dobré letištní spojení a z 19, pardon, z 23 mezinárodních letišť v Německu 19 přináší, vykazuje deficit. A 30 miliard z kapes daňových poplatníků jde právě na tato letiště a přitom oni neplatí žádno, žádné DPH. Tady prostě vůbec nehrají roli ekonomické zákony. To je prostě čistě dotační podnik, který musíme zastavit, protože to jsou všechno daňové peníze a na daňové peníze se těžko vydělávají. Eh, čili musíme vyvinout eh, strategii lepší, ale to lec, který členský stát musí zlepšit své plánování. Eh, díky bohu komise v případě Německa řekla, že třeba zastavit jeden projekt. Hm, sind natürlich nicht praktikabel ale není možné, aby tady byly zdvojeny, prostě, aby bylo zdvojeno budování infrastruktur a budování letišť, která jsou se zdále na 50 kilometrů. Každopádně vám děkuji mnohokrát za to, že tady s vámi můžeme být. Děkuji vám, pane Krámre, za váš příspěvek. Jsem si jist, že celá řada těch problémů, které jste zmínil, sdílí i výbor KONT, takže možná teď by nebyla špatná chvíle vyslechnout si pana eh, Pufána z účetního dvora. Eh, máte nám k tomu co říct? Dobrý den, děkuji vám, pane předsedo Vogane. Pane předsedo Kramere, dámy a pánové, členové obou výborů, jakož zástupci jiných eh, stran a především pane Derek Vogena, který, který jste byl zpravodem této zprávy. Děkuji vám za to, že jste eh, tady předestřel dotyčnou zprávu. Investice do letišť, které se, která se týkala investic do letištních infrastruktur. Máme tady 2,3 milionu osob, které využívají 50 komerčních letišť v Evropě denně. Zásadní eh, letiště eh, provozují 80 leteckého provozu v Evropě a regionální a místní letiště jsou využívány pouze 4 cestujících. Eh, sektor přímo a nepřímo zaměstnává více než 2 miliony lidí a letecké společnosti a letiště přispívají více než 540 miliony rokem. V rámci auditu letištních infrastruktur se účetní dvůr soustředil na to, zda postup investic při čerpání plánu by také dodržen eh, a jak to vypadalo se spožděními a s dodržováním rozpočtového meze. Rovněž jsme zkoumali, zda příslušné investice eh, byly odůvodněné počtem cestujících, zlepšení služeb či dalšími faktory. V rámci našeho auditu jsme se především chtěli dozvědět, že letiště financovaná Evropskou unii eh, byla financována eh, proveditelným, viditelným způsobem a vytvářela pracovní příležitosti. Bezpráv... My jsme kontrolovali 20 letišť v pěti členských státech ve Španělsku, v Itálii, v Řecku, eh, v Lotyšsku a v Polsku tato letiště dostala to mm, celkové financování 668 milionů eur z Fondu pro rozvoj a z Fondu pro soudržnost 475 milionů bylo auditováno. Dospěli jsme k následujícímu závěru, že v většině případů bylo nezbytné rozvinout především infrastruktury, potom 40 letišť, nevyužívalo dostatečně kapacitu, zejména v tom regionálním rozměru. 14 letišť přitom budovalo nové terminály, ale na druhé straně rozšíření terminálů dvou letišť financována evropskými prostředky ve výši 11 milionů eur nebylo nutné. Polovina rozšíření cestovních dráh nebyla ospravedlně v předloženém případě. Bylo kalkulováno, že v 9 ze 20 auditovaných letišť jeden či více projektů vůbec nebyl realizován. To reprezentuje 28 29 milionů eur tedy evropských dotací, které byly věnovány letištím, která byla kontrolována. Eh, účetní dvůr konstatoval, že všechny projekty byly vyčerpané, ale došlo ke spoždění v, ve stavbě, v dokončení infrastruktury eh, ve 17 z 20 auditovaných letišť a spoždění se tahlo až do 23 měsíců. Eh, dvůr zároveň konstatoval, že tady došlo k rozšířenému, čerpa, k rozšířenému výdajů, k rozšíření výdajů eh, více tedy, než původně bylo v rozpočtu vyčleněno. Účetní dvůr také zjistil, že střední frekventace dvou terminálů byla daleko nižší, než hodnota, referenční hodnoty 54 cestující na metr čtvereční za rok. 14-20 letišť tuto hodnotu nedosahovalo. Aby se stanovilo, jaký eh, faktor růstu by byl nezbytný a byl příliš reálný a velká část plánování se zakládala na příliš optimistických eh, základech protože počet cestujících v budoucnosti se nenaplnil. Účetní dvůr se také zaobíral skutečnosti, že pouze čtyři z rozšířených realizovaných investic byly v souladu s reální potřebou protože eh, v 11 dalších letištích byla příliš rozšířená kapacita, která nebyla využívána. Čili 55 auditovaných fondů z Evropské unie, což je 255 milionů eur, bylo vědováno neužitečně velkým infrastrukturám můžeme potvrdit, že většina infrastruktur postavených z evropských prostředků se sice využívalo, ale zhruba 38 milionů bylo investováno do infrastruktur, které nebyly v, pří, v době auditu využívány. Účetní dvůr se domnívá, že investice co do poměru e, nákladů a užitku neodpovídaly očekávání. E, účetní dvůr srovnával také dodatečná čísla v cestujících či umožnění e, navýšení cestu e, počtu cestujících při rozšiřování letiště a tady byl výsledek v souladu s očekávanými čísly. To znamená, že e, co se týče odhadovaných nákladů pro dodatečné pasažery, tak to bylo dvakrát dokonce vyšší, než jak se původně zamýšlelo. E, jsou letiště transparentní, e, to bychom zkoumali finanční stav jednotlivých letišť a pouze 82% bylo z vynaložených prostředků bylo rentabilních ve střednědobém hledisku, ale podle názoru soudu se to hodně prostředků ztratilo. Ukázalo se, že letiště, které mají 7 000 cestujících, tam se ztrácí 130 euro na cestujícího za určitý časový úsek. Dále se budovala malá letiště, která nebyla dostatečně využívána. Jaké byly výsledky? Účetní dvůr konstatoval, že auditovaným letišťům se podařilo zvýšit počet cestujících mezi roky 2007-2013, že došlo k zlepšení servisu, avšak omezeným způsobem, co se týče hospodářského růstu a vytváření pracovních příležitostí, to bylo udáváno právě jako důvody pro evropské dotace. Nemáme tady ale žádné důkazy toho, že by byla vytvořena další pracovní, další pracovní místa. Co pokud vím, bylo založeno příliš málo pracovních příležitostí a to jenom u čtyř letišť. Jaké jsou příčiny těchto skutečnostích. To se dočtete detailně ve zprávě, ale krátce mohu udělat následující zhrnutí. Příliš optimistické odhady na zvýšení počtu cestujících, eh, investice do letišť, která leží blízko sebe, nedostatek koordinace eh, v členských státech, eh, rozhodnutí o investicích byla učiněna pouze v pěti státech na základě dlouhodobého strategického výhledu. Komise měla pouze limitovaný přehled o tom, co se tady děje, fungování sdíleného řízení komisi neumožňuje mít globální náhled do všech eh, uskutečněných investic za evropské prostředky do letišť. Účetní dvůr konstatoval, že Evropská komise ani neví, kdo investice, kdo finanční prostředky dostává a v jaké výši. Jaká jsou naše doporučení? Účetní dvůr doporučuje dvě věci. Omezení finančních dotací Evropské unie do budoucna. Komise by měla bdít během programování na leta 2014 a 2020 dostatečně, aby členské státy eh, při vytváření letištních eh, infrastruktur postupovaly schůdným a viditelným způsobem a aby investice byly správným způsobem prokazovány Dále je třeba eh, také, aby komise sledovala průběh operačních programů. Důležité je také sledovat, zda eh, rozšiřování infrastruktur skutečně vede ke zvyšování pracovních příležitostí a zejména třeba dbí, dbát ze strany jednotlivých členských států na lokální a regionální letiště. Dovolte mi, abych na závěr se velice poděkoval panu Vogenovi, jehož práce ehm, ehm, doplňovala naši a i on k naší práci dodal zajímavé připomínky. A my samozřejmě jsme nyní ochotni odpovědět vám na všechny otázky, eh, které nám položí členové obou výborů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, pane Pufane, děkuji vám za příspěvek a za tuto zprávu. A eh, jak jste řekl, já jsem doporučení, která jste učinil, převzal. Tak, Možná v tuto chvíli bych měl dostat slovo já jako zpravodaj a pak dám slovo poslancům a komisi. Nebudu procházet zjištění účetního dvora ani doporučení, protože jsme to slyšeli přímo od nich, ale e, řekl bych, že toto je velmi negativní zpráva, jedna z nejnegativnějších, kterou jsem viděl tady v tomto výboru a už teď Eh, si vysloužila mnoho negativní publicity v tisku, zejména ve Velké Británii. Jak říkáte, pane Pufanen, mnoho těch investic bylo asi nepotřebných a v některých případech je dokonce i pochybné, zda ta letiště vydrží fungovat bez veřejných dotací, což je něco, co musíme řešit. Nicméně v reakci komise se říká, že věci se mění od toho předchozího programovacího období a možná tady toto je příležitost pro náš výbor, abychom se pak eh, ptali na ty změny, jaké se provádějí a zda něco dělají k lepšímu. Co se týká mých doporučení, eh, kolegové je uvidí v tom pracovním dokumentu a první doporučení je, že komise by za námi měla do 12 měsíců zase přijít s postupovou zprávou, abychom viděli, zda změny, které se udělaly, dosahují těch změn, kterých dosahovat mají. A e, doufám, že kolegové toto doporučení přijmout. Samozřejmě e, k tomu by se možná mohl vyjadřovat i výbor TRAN, pokud budete mít zájem. Druhé doporučení ode mě je, že výbor by měl podpořit doporučení že členské státy by měly mít koherentní plány vývoje letiště. Je potřeba doporučit, aby tyto plány odsouhlasovala komise ještě předtím, než bude vydáno jakékoliv financování pro konkrétní projekty. Dále bych doporučil, aby plány na národní, regionální, na eh, místní a nadnárodní eh, úrovni by měly zohledňovat i další formy dopravy, včetně vlaku a autobusu, tak abychom se vyhnuli saturaci trhu, která by redukovala života schopnost a životnost jednotlivých letišť. Za další, eh, některá regionální letiště je potřeba zajistit kvůli komunikaci regionům a zejména kvůli komunitám, a v těchto případech je potřeba, aby se s těmito letišti nakládalo jako se zvláštními případy a je potřeba, aby je schvalovala komise ještě předtím, než jim bude dodáno financování. Za další, ehm, výbor doporučí, aby komise přeskoumávala všechny nové projekty, eh, z hlediska spádových oblastí, tak aby se zajistilo, že ta letiště jsou skutečně životna schopná. No a nakonec bych řekl, že komise musí jako prioritu sledovat ty členské státy, o kterých vyloženě hovoří tato zpráva jako o problematických. Takže to by byla má doporučení. Co se týká otázek, budu mít na komisi nějaké otázky a možná tady, abychom ušetřili čas, tak je řeknu rovnou a pak, až budete mluvit vy, tak můžete rovnou zareagovat na mé otázky a otázky dalších kolegů. První otázka je na snadě, jaké procedury se změnily od posledního programovacího období. Myslíte si, že ty změny vedly ke zlepšení? Za druhé, je možné získat zpět nějaké peníze z těch projektů, o kterých si myslíte, že jsou na tom špatně? A za třetí, bude možné, aby komise mm, třeba zjistila možnost eh, stanovení eh, nějaké minimální vzdálenosti mezi letišti do budoucna ještě předtím, než budeme vůbec zvažovat poskytnutí financování. Takže to jsou otázky na komisi, ke které se budete moci vyjádřit za chvíli ale teď dáme slovo ostatním kolegům. Je zde, myslím, celá řada kolegů, kteří chtějí Aha, a teď mi tady říkají, že se tady o to musím podělit s panem Krámerem, takže teď mu dávám slovo, takže pan předseda Krámer tady bude předsedat eh, diskusi. To je pro mě tedy ohromná výzva. Ale teď má slovo pan Poche. Děkuji za slovo, pane předsedající. A díky Dereku za e, tvoji zprávu, která je dle mého názoru jedna z nejdůležitějších e, zpráv, které k závěrům e, Evropského účetního dvora za to poslední období máme a je velmi závažná i vzhledem k těm four five miliardám eur které jsme v letech two thousand až two thousand and thirteen vynaložili na budování eh, letištní infrastruktury. já považuji za velmi znepokojivé a zdůraznil to na začátku i kolega krahmer eh, že vynaložené prostředky nemají ve velké části případů předpokládaný přínos pro Eh, dopravní situaci dotčených regionů a také to že kapacita letišť která jsou příjemci těchto finančních prostředků není eh, plně využívána. Eh, já si myslím že cílem musí být že v následujícím finančním období musíme nastavit mnohem přísnější pravidla pro financování takových projektů. Ehm, podle mého názoru bude potřeba zhodnotit potřebnost rozvoje eh, letištní infrastruktury na základě národních leteckých plánů které by měly být jedním ze základních kroků pokud budeme chtít v takovém programu eh, dále pokračovat protože já bych neřekl že jsou to v některých případech eh, zastávky taxíků ale určitě jsou v některých regionech letiště častější než velké železniční uzly a to je velmi znepokojující. a dle mého názoru na závěr Eh, bude potřeba velmi výrazně eh, zvážit eh, a to musí udělat komise zda požadované zlepšení dopravní infrastruktury nebo situace v konkrétním regionu není možné dosáhnout například právě budováním železniční nebo autobusové přepravy což by byla mnohdy také udržitelnější možnost než budování velkých letištních komplexů. takže já moc děkuji za tu zprávu velmi si jí vážím ale ta situace je velmi znepokojivá. Danke sehr. Děkuji mnohokrát. Ines Ayala Sender, prosím. Ano, dobře. Eh, tak eh, samozřejmě si ráda vyslechnu komisi. A, ale nejdřív bych ráda chtěla říct, že tady je určitě aby jsme viděli, zda tady komise vám dodá také vyrovnané odpovědi. Teď bych se zeptala na metodologii účetního dvora. Protože jedna věc je informovat, ale když se poskytují ty informace, omezené informace a není přístup k veškerým informacím, no tak je to těžké. Tady se jakoby na letištích nebyly krize. Eh, na letištích, která byla vybrána zemi, na letiště v Madridu z roku 2008 přišlo o 20 milionů cestujících. To znamená, že určitým způsobem identifikování, jak, jak toto identifikuje a zahrnuje účetní dvůr. Eh, eh, možná eh, průměr Evropské unie vzrostl, ale vy jste zase tady posuzovali letiště v zemích, která byla nejvíce, které byly nejvíce postiženy krizí. A ten evropský průměr, kde tady zaznělo, že roste, no dobře, to je možné, včetně Frankfurtu jsem viděla také dost příšerná čísla, čili krize postihla prostě letiště. E, Mm, a samozřejmě ty, ta letiště, která vy jste si vybrali, ta zrovna příšerně tedy trpěla krizí. To znamená, že nemohla dosáhnout toho průměru. Vždyť i komise tvrdí, že tam k té krizi došlo. Za druhé, pravdou je, že letiště, a vy to víte velice dobře, eh, že 48 mají ztráty v Evropě a z těch 20 vybraných letišť eh, jsou ztrátová, alespoň tedy, no musíme říct, polovina evropských letišť je v mínusu. Hovoříme prostě o problematickém sektoru. Dávám vám zapravdu, pane Kramere, ale nemůžeme všichni prostě jezdit na kole na Kanárské ostrovy. Takže tady máme také problém, že říkám ve Španělsku, Máme totiž takovou písničku, která říká odeber se na kanáry na koleno, ale to bohužel my nemůžeme. Každým případem necháme stranou vtípky, ale jasné je, že čelíme obtížnému sektoru a infrastrukturám, kde je třeba mít daleko širší záběr ve sledování. Už se tady hovořilo o jatě a o evropských letištích. Je tady nezbytnost eh, dívat se na kapacitu jednotlivých letišť, ale samozřejmě vždyť vidíme, co se dělo v oblasti nízkonákladových společností v Londýnu, v Paříži, v Madridu. Eh, Ryanair eh, tam nemůže platit ty velké poplatky a proto Ryanair si vybírá regionální letiště, ale vlastně tam používá nebo využívá eh, státních dotací a to jsou také v uvozovkách evropské dotace, ne že by to bylo eh, z evropských dotací, tam ten podíl je asi dost malinkatý, ale některé členské státy eh, přece jenom tady také dávají dotace. A to, co řekl pan Vogan, je třeba udělat novou revizi za několik let, abychom viděli, zda se věci zlepšují nebo zhoršují. Já očekávám, že se budou zlepšovat. Takové letiště v Řecku, v Itálii, ve Španělsku eh, eh, mají perife, tam nemají žádná eh, periferická letiště, žádná regionální letiště. Když se podíváme, tak v Německu došlo ke zneužívání peněz při stavbě letiště. Nevím, jak to bylo v Anglii, ale možná, že tady byla udělena nějaká výjimka, že si zase Anglie vybojovala nějakou výjimku. Ale každopádně se domnívám, že bychom tady měli mít rovnovážný přístup a ne, abychom se soustředili pouze na regionální letiště v okamžiku krize a srovnávali prostě čísla z roku 2007, kdy se začaly čerpat dotace Eh, kde prostě byly optimistické výhledy a srovnávat to s tím neštěstím, eh, které jsme měli, že jsme ztratili mnoho milionů cestujících na základě propuklu, propuknuvší krize. Musíme zůstat realisty. Ale rozhodně samozřejmě neubírám kritiky na tom, že byly eh, nadhodnoceny investice do infrastruktur, ale také bych ráda, aby se tady zohlednil ten územní aspekt, protože síla letiště je jejich síť, jejich propojení. Máme letiště, která toho využívají a potom máme malá letišťátka, která prostě jsou propojena autobusy nebo železnici, ale jsou rovněž důležitá pro evropskou ekonomii můžeme jedně doufat, že eh, krize brzy pomíná, a zlepší se i tato situace. Děkuji. Jo, já jsem právě slyšel, že máme čas jenom do půl sedmé a proto musím dbát na to, aby všichni jste měli příspěvek pouze tříminutový. Paní Šmitová, vy jste další na řadě. Děkuji vám, pane předsedo. Já mám velice krá... stručnou poznámku. Já naštěstí nepocházím ze země, kdy se eh, <laughs> přečerpávaly investice do letišní infrastruktury. U mě se to nedělo, tak tady nemusím nic obhajovat. Ale co se týče regionálních letišť, jako přesvědčená Evropanka eh, eh, si myslím, že bychom měli budovat dál evropské jednotné neba. Je velice důležité, aby taková zpráva, která nám nespůsobí žádnou radost, eh, analyzovali a co se týče kofinancování, tady by bylo třeba, abychom se přesně podívali na kritéria, podle kterých k tomu došlo. I a musíme se vměšovat i do kompetence jednotlivých členských států, když jim dáváme peníze. Musíme se podívat, jak je to tam se situací letiš, do kterých investice plynou a to je třeba pečlivě proskoumat. Také se podívat na to, zda ty investice jsou nezbytné. Tuto definici kritérií považuji tedy za nesmírně důležitou, ale tady si nejsem právě příliš jistá, jak to tady probíhá, ale myslím si, že v této souvislosti bychom se měli podívat na to, jaké dopravní prostředky jsou k dispozici a proto, jaký smysl má budovat eh, tedy tady ještě něco prostě v oblasti jednotného evropského prostoru pro cestování se musíme podívat na to přesně, jak to tady běží, abychom dosáhli toho, že prostředky z Fondu soudržnosti budou skutečně smysluplně dosažené. Teď má slovo pan Faberman. I... Já chci nejprve Eh, srdečně pogratulovat zpravodaji, protože souhlasím, že to je jeden z nej, jedna z nejdůležitějších zpráv, kterou jsme um, viděli v poslední době. Já nechci zacházet do podrobností. Eh, každý, kdo umí číst, tak pro toho je ta zpráva už dost eh, znepokojivá. Souhlasím s Ines do určité míry, že by bylo hezké, kdybychom byli schopni zvážit finanční realitu, nebo začle, za, za, počítat finanční realitu a krizi, ale i tak ta kritéria, která byla použita, byla vyvážená, nelze kalkulovat všechno. Nebudu zacházet tedy do podrobností, ale pokud máte letiště, které má má dvě velké letiště s velkým objemem, které jsou vedle sebe blízko. A jsou tam další uzly, eh, železniční a podobně. Tak dovolte, abych řekl, že je takové eh, přísloví v mnoha jazycích. A to, že e, kdo si neřekne je hloupý, ale ten, e, kdo si <laughs> ten, ten kdo není, tedy kdo si neřekne, tak je hloupý, ale kdo mu to zaplatí, je hloupý. Takže e, moje jediná otázka na komisi je, komise nese celkovou zodpovědnost za řádné využívání fondů. Takže prosím, nám dejte trošku e, více informací s čím, o tom, s čím přijdete, protože všichni jsou unaveni, když se dívají na ta čísla, která nedávají žádný smysl. Prostě takto se peníze používat nemohou. S čím přijdete? Abyste odpověděli otázky, na otázky daňových poplatníků. Jak budete vykonávat své povinnosti, svoji odpovědnost za řádné využívání fondů, což eh, evidentně není ten případ v tuto chvíli. Děkuji, pan Balčitis. Děkuji. Já chci poděkovat také za velice mm, důležitou výzvu Derekovi a také jedna z nejvíce pesimistických zpráv, která ukazuje, že v dopravním systému mm, bývalá komise neměla žádné jasné plány nebo strategie. Já nechci analyzovat individuálně jednotlivé státy. Pokud bych eh, začal hovořit o um, rolinkách, které zbankrotovaly, nebyla kritéria. Jsme rádi, že máme služby díky Brasses Airlines nakonec. V podstatě jde o to, že komise musí pochopit, že tyto věci by se neměly opakovat. Jedno z vašich doporučení byla zpráva o pokroku za 12 měsíců. Za 12 měsíců budeme mít určité procesy, které budeme diskutovat za další tři nebo čtyři roky a řekneme, že žádná eh, rozhodnutí nepadla. Máme bílou knihu k dopravě, která mm, podrobně popisuje cíle pro dosažení pomoci evropských fondů. Bohužel mm, členské státy nejsou vyníky, byla to komise, která neměla jasné mm, chápání toho, co je třeba udělat v tom regionu. Samozřejmě některé regiony e, mají nyní velké problémy, potřebují velké dotace. Ehm, ehm, komise za měsíc nebo dva přijde s návrhem, jak změní svůj systémy. A v současnosti jedná o návrhy um, zpráv o pokroku, jak, zabrá, jak zabránit zneužívání peněz, protože řada úředníků na tom pracuje 10-15 let a ví, jak to funguje, co se děje nemě, kdyby se ten systém změnil, tak bychom neměli tak pesimistický názor na ta čísla, která, kterých tady mluvíme. Tak to přijdeme i o, přijdeme o naši konkurenceschopnost. Děkuji Claudia Montero Dakila. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Především dovolte, abych pogratulovala Derekovi eh, k jeho prezentaci eh, v tomto dokumentu, který je velice důležitý problém. Dovolte také, abych poděkovala za zprávu účetního dvora hledně financování investic na letišť. Mám názoru je třeba zohlednit v diskusi mm, jeden bod, a to se týká regionálních letišť. Vzhledem k tomu, že tato zpráva Ehm, se zabývá, zohledňuje kritéria financování letišť, která jsou zisková, nebo kde je skutečně potřeba investovat. Myslím si, že je klíčové připomenout a obhajovat regionální letiště, které mají, eh, sehrávají významnou roli při spojování eh, lidí a zdálených regionů a poskytování konkurenceschopnosti, především pro ostrovy a periferní regiony jsem to malé eh, letiště eh, periferní oblasti je, má 107 eh, tisíc pasažérů ročně. Toto letiště nepředstavuje udržitel, není udržitelné komerčně ani finančně, takže nebude mít finanční podporu ze strany EU. Moje otázka se týká toho, z jaké perspektivy nebo jak to bude vypadat v budoucnu, jak budeme uvažovat o těchto regionálních letištích s tím, že nesmíme zapomenout na sociální ekonomický význam eh, pro tamnější křehkou ekonomiku a také eh, eh, s ohledem na kritéria kohezní politiky. Nyní Jenska, já. Děkuji vám, pane Kramere. Ostatně děkuji vám také za to, že jste přišel. Je potěšitelné, že jako předseda výboru pro dopravu jste přišel k této důležité diskuzi a moc bych si přál, aby i výbor pro dopravu eh, pokračoval eh, v diskuzi o těchto záležitostech. Děkuji také účetnímu dvoru Děkuji zpravodaji. Myslím si, že už dlouho jsme neměli takovou zprávu účetního dvora, která je tak naléhavá, důrazná a která eh, naznačuje nesprávný regionální vývoj. To tedy není žádný evropský problém v prvé řadě. Já jsem Němec a tady nedávno v Hesensku eh, eh, došlo eh, k zprovoznění regionálního letiště. Pan Kramer už se usmívá blízko Kaselu a ani ne 100 kilometrů daleko je letiště v Lipštadzosu, ale to už není Hesensko, ale Severní Porní Vestfálsko. A obě letiště bojují o přežití Čili otázka, kolik letiští potřebuje, eh, kolik letišť, pardon, potřebuje region, to přeci by se mělo mm, diskutovat v souvislosti se spádovými oblastmi v jednotlivých členských státech, i když samozřejmě není moc potěšitelné pro evropské politiky vidět, že i jiné regiony v Evropě padají do stejné pasti. Mm, komise Eh, tady neř- pokračovala eh, a neřídila toto velice rozumně. Eh, já většinou se zastávám komise, ale tam, kde došlo k průšvihům, tak je třeba to jako průšvih také identifikovat a pojmenovat. A tady je třeba skutečně dosáhnout nápravy. Já jsem v tiskovém sdělení řekl, že mám podezření, že celá řada lokálních eh, politiků asi tam přihřívala svou polívčičku a musíme zvážit, eh, jak to zlepšit. Hmm, myslím si, že toho můžeme dosáhnout jedině, když naše finanční kontrola do budoucna eh, bude ještě intenzivnější, protože na úrovni... Ist ja kein Schaden entstanden, das heißt, alles genehmigt, das ist alles... Eh, protože eh, co se týče plnění pokynů, no všechno to vlastně běželo podle předpisů, ale peníze byly špatně proinvestovány, jako kdyby to bylo, leželo na nesprávném provedení toho projektu. Ehm, jak tady spolu působila generální ředitelství příslušná na komisi? Co učinila pro optimalizaci investic v této oblasti? A moje prozba že skutečně vás vezmeme za slovo, abyste, se, abyste bedlivě studovali, jak se budou i do budoucna rozvíjet tato letiště. Já si myslím, že eh, když se řekne, že po překonání krize se těmto regionálním letištím bude dařit lépe, ale omezit se pouze na odpovědi, které jsme doposud od komise obdrželi, to je mi tedy příliš málo. My nevím, zda bychom neměli vypracovat zprávu z vlastní iniciativy, a možná, že bychom měli tuto zprávu vypracovat společně s tou Derekovou zprávou, ale ve spolupůsobení obou výborů, Kontu a Tranu, ale to přenechám koordinátorům, vy jistě najdete správný okamžik pro to, ale rozhodně nemůžeme nechat ty věci tak, jak jsou. Děkuji a teď jsem se ještě přihlásil o slovo já a potom dám příležitost komisi pohovořit a zpět panu zpravodajovi ještě jednou. Samozřejmě je to rozhodování členských států a já si vzpomínám, když se jednalo o reformu železnic, říkalo se, tady už nesmí existovat subvence, přitom došlo k odbourávání pracovních příležitost, ale o tom už nikdo nehovoří. Bylo to nutné pro zavedení konzolidace, to je nezbytné udělat to také v letišním provozu, i když existují výjimky, samozřejmě, že na ostrovech platí jiná kritéria. To je jasné, ostrov není jinak dosažitelný, ten musí mít regionální letiště a tam nelze vy vycházet z toho, že tam bude vysoký počet pasažerů, ale to nemůže být základem pro všechna ostatní letiště. V Německu je tak, že máme spolkovou, čili státní kompetenci pro vodní cesty, pro dálnice, pro Eh, silnice, ale máme kompetenci jednotlivých zemí k letištím. No to je přeci tak šílené. Eh, tady bych potřeboval evropský rozměr. Kassel, Kastbrücken, Saarbrücken, ty jsou od sebe 30 kilometrů, ale je to způsobené tím, že ta dvě letiště jsou v působnosti dvou různých spolkových zemí eh, proto prostě jsou teď hrdí, že mají každá země své letiště, ale kolik to stojí, na to se nehledí a to je šílené a to už se nesmí stávat. Ve Finsku teď už tu kolegu nemáme. Eh, když někdo žije daleko v Laponsku, no tak chápou, že se tam musí postavit malý malé regionální letiště. To eh, souvisí s rámcovými podnikami, ale tak, jak se to děje v Německu, ale také ve Španělsku a v jiných státech, jak na to bylo poukázáno, tady je třeba mít diferencovaný přístup. Reinhardt 300 byl v mínusu 308 milionů ale hlásí zisk 500 milionů. Od, no jak je to možné? No na základě státních dotací, ale to prostě není možné. Mobilita je právem eh, lidským. Kdo je, vyme, komu je eh, zabráněno v tom, tak není plnohodnotným členem společnosti, nebo nemůže být, ale musí to být ekonomické, ekologické a tady je třeba podívat se, jak se to má udělat. Otázka s Junckerovým plánem. Teď je tady tolik peněz, ale máme tady veliké nebezpečí, že se řekne, peníze už nehrají žádnou roli a teď eh, záleží na tom, jak rychle to použijeme. Ale to teda pozor, pozor, pozor účinnost musí a efektivita existovat i u tohoto šíleného miliardového programu. A to, co říkala Ayala Sanders o těch kolech, já jsem cyklista a mohu vám říci Konal Rheinmau Dunaj, eh, kde se předpovídalo, eh, že tam bude šíleně moc lodní dopravy, ale kdybychom 10% z toho, co bylo tenkrát předpovídáno, dosáhli, teď, bylo by to výborné a těch pět miliard marek tehdy ještě nehraje žádnou roli. Spolkový minister pro dopravu jednou řekl, že Rheinmau Dunajský kanál byl největší pitomost od stavby Babelské věže. E, tady tedy musíme dávat pozor. Ale má to také jedno pozitivum. V tom kanálu Rhein-Rhein-Dunaj existuje nádherná cyklistická stezka, ale ta stála příliš moc, pět miliard, ne? A teď dávám slovo komisi. Okay. No, I was just going to say, uh, perhaps Mr. Martin could. Uh... Yeah, thank you very much. Um... Děkuji. Děkuji za uh, slovo. Po té, co jsme vyslechli ty otázky, je to, myslím, příležitost prezentovat naši uh, odpověď na tu zprávu a také se věnovat těm mm, důležitým otázkám, které tady byly otevřeny. My vítáme zprávu účetního dvora také, stejně jako u všech auditů, um, je to skutečné osvětlení eh, důležité oblasti a toto není výjimkou. Nemusím opakovat hlavní význam té zprávy, totiž spochybňuje přidanou hodnotu podpory letišť z prostředků EU. Což je v souladu s hodnocením, které komise sama dělala v posledních letech, které se odrazilo v návrhu Komise regulačního rámce pro fondy EDF a kohezní fondy na rok 2014 až 2020, takže návrhy komise byly velmi omezeny, e, co se týče používání EDF a kohezního fondu na podporu letišť a e, v novém MFF. Výsledek je o něco méně restriktivní, než byl návrh komise po té, co prošel vyjednávacím procesem s radou a Evropským parlamentem. Nicméně. Přesto máme přísnější rámec než v minulosti, v minulém období, které, kde, eh, který zkoumal účetní dvůr Eh, postavená letiště. Tato zpráva tedy přišla v vhodnou chvíli, protože byla velmi užitečná pro komisi během vyjednávání o programu, která probíhala za posledních 12 měsíců. Mně to umožňuje odpovědět na první otázku Dereka Vogna o tom, co se stalo. Eh, že tady je mm, jiný právní rámec, který umožňuje, který umožňuje výjimečně um, nebo může eh, vnímat podporu letišť jako výjimku a eh, můžeme na tomto základě vyjednávat s členskými státy, že buď se jedná o letiště, mm, které jsou v rámci ten ty, ten T, a nebo letiště, kde je navrhovaná investice na zlepšení ekologických aspektů. Toto je pro interní účely, pro jednání velice striktní linii pro zajištění konsistentního přístupu. Velice se to odráží ve výsledku mm, programů, které byly vyjednány, z nichž většina byla přijata. Takže, potřebu, takže máme velice mm, máme jiný výsledek, než byl za minulého mm, programového období. Um, Klíčovým prvkem nového legislativního rámce bylo eh, mm, jednání ve širším strategickém rámci. Členské státy, které mají investovat, musí dodržovat podmíněnost ex ante dopravní strategie na národní nebo regionální úrovni, nejenom strategii o letištích, ale mm, celkovou dopravní strategii, protože mnoho z nich um, zohledňuje nejenom blízkost um, dopravních, jiných dopravních cest a, podob, a, a, a další aspekty, všechno bude velmi relevantní pro, to, relevantní pro um, odůvodnění. Toto nové požadavky pro ex ante kondicionalitu, že v tom, že tam musí být dopravní strategie, je klíčový. a v mnoha případech vedl k mm, odkladu přijetí, protože jsme nebyli spokojeni s tou strategií, nebo mm, to vedlo k akčním plánům, které musí existovat, než dojde k nějaké investici. Pak tady máme mm, postupy pro investice, které jsou nad ten rámec 70 eh, milionů euro v případě letiště celkových možných nárokovatelných nákladů. To je mechanismus, kdy komise může intervenovat v jednotlivých projektech a mm, uspokojivě provést kvalitativní revizi. A mm, studie proveditelnosti ukazují finanční životnost ta schopnost před tím, než dojde ke schválení. Takže máme skutečně jiný rámec. To už je vidět e, na výsledcích. A my jsme rádi, že za 12 měsíců nebo ještě dříve bude výsledek, bude to v podstatě takové shnutí zprávy, které budeme muset, budeme muset přeložit o výsledku jednání, ale my rádi prezentujeme něco více eh, cíleného vzhledem k významu této věci a tady sdílíme váš názor, chceme demonstrovat, eh, co se stalo, a že se to e, nebude již v budoucnu opakovat. Několik podrobností. My sdílíme ten celkový nástroj, proto jsme změnili ten náš nástroj. Je důležité nevylívat s vaničkou i dítě. Investice do letišť nejsou vždy chybou a mm, to vyplývá i ze zprávy Četního dvora. 10 ze 14 projektů, stavby terminálu byly odůvodněné. Byla tam potřeba pro rozšířit infrastrukturu. Takže ta otázka je e, zajistit, aby letiště dostávali do podporu pouze tam, kde je to smysluplné. O to jde. A to mm, pak tím se dostáváme k otázce odpovědnosti. Kdo je odpovědný? Za EDF regionální a kohezní financování i členské státy mají odpovědnost. Oni především vybírají ty projekty v rámci e, programů souhlasených komisí, takže nemohou být úplně mimo. Mají e, ne, ne, nemohou být z obliga, mu, z obliga musí nést odpovědnost za alokaci fondů. Komise má také zodpovědnost, kom, to akceptujeme, a v, v programy v roce 2007 a 2013 jsme neměli dostatečné prostředky pro kontrolu, úroveň kontroly, jakou jsme potřebovali. Čas sam z nás tlačí a proto to je, tady hrozí e, vždy to, tento problém, když mluvíte jako poslední. Ale k těm specifickým doporučením. My jsme indikovali akceptování doporučení účetního dvora. První je implementováno, druhé je eh, jak se páka pomocí ex ante kondicionalitu, která propojuje eh, tuto strategii s širší dopravní strategií. Doporučení v návrhu ve zprávě zpravodaje první eh, doporučení nemáme problém. Dopravní strategie zase nemůžeme schvalovat jednotlivé strategie, protože je tady problém subsidiarity. Ale zajistíme, aby existovala adekvátní strategie, která souvisí s investicemi fondů pomocí kondicionality ex ante a vyjednávání programu. Takže cíl, cílem, cíl je eh, to dosažen. Mm, další doporučení eh, souvisí s velkými projekty, protože komise nezasahuje uh, v každém jednotlivém projektu a k pátému doporučení, to je monitoring eh, členských zemí, které byly identifikovány. Tady máme výhrady, protože bychom měli zajistit, aby pro všechny členské státy tady nevznikal problém v budoucnu. A my se podíváme na ty mm, členské státy, které tady byly jmenovány, ale eh, pomocí těch nových postupů, které máme, včetně rámce eh, pro měření výsledku a podobně, budeme chtít zajistit, aby byla, přidan, aby byla hodnota za vynaložené prostředky všude, ve všech členských zemích. Možná k té otázce, konkrétní otázce, co týče navracení prostředků, samozřejmě mm, právní základ pro vracení prostředků souvisí s, s neregulárností a optimismus v eh, předpovědích není samo o sobě neregulární. Pokud dochází k porušení eh, požadavků na veřejné zakázky, tak to může vést k dalšímu eh, máhání prostředku. Je důležité, abychom měli referenční rámec pro každý program a zavření programu mm, nedosažení cílů na programové úrovni mm, pak vede k eh, problému na projektové úrovni a k finančním korekci, což je správně. Neposuzujete jednotlivé projekty, ale plnění cílů, zamýšlené plnění cílů celého programu. To tedy jsou hlavní body. Děkuji a teď dáme slovo ještě zástupci účetního dvora. Bitte. <clears throat> Uh, Děkuji. Eh, jen pár stručných komentářů k jedné věci, která eh, tady zazněla, že máme málo času. Jednak ta eh, metodologie cherry pickingu, to tak není. My máme jasnou metodiku, kterou popisujeme v odstavci 18 a snažíme se vyhnout se ostrovům přesně z těch důvodů, které tady zazněly, ale jsou ostrovy, které dostaly velké projekty z Fondu soudržnosti a museli jsme se tím zaměřovat. E, za druhé, je to o krizi, není to o krizi. Analyzovali jsme veškerá data ze všech zemí v čase, nejde o krizi. Kraj, krize v podstatě pouze vyostřila tu situaci, e, ale v zásadě šlo o přehnání objemu a metrů čtverečních tak, že když vaši pasažéři se pak neřídí vaší předpovědí, tak je to problém, protože vytváříte vlastně nevyužitou infrastrukturu. Za třetí, státní pomoc nebyla pokryta. Ne, protože kolegové z komise tehdy ještě pracovali na pokynech pro státní pomoc. Nicméně byli jsme v kontaktu a byly případy, kdy mm, oni rozhodli eh, o něčem, zatímco my jsme proděla, eh, dělali audit. Například to bylo v případě Gdaňského letiště, eh, kde když jsme auditovali Gdaňské letiště, tak se rozhodlo, že letiště v blízké Gdyni nemá smysl a ty peníze se museli vracet. No a nakonec teritoriální soudržnost, samozřejmě to je velice důležité téma. A proto v odstavci 43 velice jasně říkáme, že zde máme určité podmínky a to jsou, že sociohospodářské výhody musí převážit často velmi výrazné náklady, které se s tímto pojí. My jsme si počítali náklady, které se týkají skutečně pouze těch infrastrukturních investic Vůbec jsme se nezaměřovali na další náklady, protože letiště vůbec neznají, například ehm, náklady na provoz toho letiště. Ano. Takže jednoznačně ano, mohou zde být důvody udržovat otevřená letiště třeba v nejvzdalenějších regionech, ale je potřeba zajistit, abychom měli finanční odpovědnost a nebo aby byla společnost připravena za to platit. To je vše. Vím, že to bylo telegraficky, ale nemáme čas. Děkuji. Já jenom jako zpravodaj bych to schrnul a řekl bych, že ve zprávě nechci vůbec naznačovat, že by EU neměla financovat letiště, eh, ať, ať už tedy v minulosti nebo v budoucnosti, eh, protože to jsou výhody komunikační, výhody pro konkrétní komunity a proto jsme vždy definovali regionální letiště Například v Cardiffu ve Walesu máme také velmi malé letiště, ale je velice důležité pro Wales. Eh, jinak bychom se vůbec nedostali do zbytku světa a vy jste asi v podobné situaci, takže ano, malá letiště potřebujeme. Ale říkáme, a to už říkáme dlouho, že ve složité hospodářské situaci, kdy dochází jaksi k vzácnění peněz, je důležité, abychom peníze, které už máme, jsme utráceli rozumně a tím pádem do budoucna naše volby při financování regionálních letišť musí být lépe opodstatněné, než třeba byly v minulosti, takže to je všechno. Slyšeli jsme eh, všechny příspěvky, eh, já si myslím, že by bylo vhodné zhruba za 12 měsíců, nebo možná ještě dřív, aby sem komise zase přišla ještě s ostatními kolegy, abychom zjistili, jestli ty změny k něčemu jsou nebo ne. A doufám, že kolegové toto doporučení přijmou. Takže děkuji komisi, účetnímu dvoru za zprávu, všem kolegům za přítomnost. A nakonec chci jenom říci, že do termínu je ještě trošku času. Termín pro pozměňovací návrhy je 3. března, takže máte čas Můžete předkládat pozměňovací návrhy pakliže si to přejete. Takže to je z mé strany vše. Děkuji panu Krámerovi a kolegům z výboru TRAN.